Meine sehr verehrten Damen und Herren, Dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, jsem velmi ráda, že vás mohu přivítat na odpoledním zasedání našeho výboru. Čeká nás několik slyšení. Pan Aguilar přišel k nám, budeme hovořit o kybernetických útecí, útocích a je to v podstatě téma, které nás eh, v podstatě zaměstnává skoro při každém sledování televizních zpráv před několika lety jsme se opravdu s podívem dívali na komplikovanější počítačové systémy a v tuto chvíli v podstatě si uvědomujeme, že sice tyto technologie nabízí spoustu výhod, ale také spoustu příležitostí pro zločince. A kdy se nachází ta hranice, jak vypadají výzvy, tak to jsou témata, kterými se dnes budeme zabývat. Dnes odpoledne si také vyslechneme názory mnohých odborníků a oni nám poví něco o tom, jakým způsobem lze čelit takovýmto výzvám. Dají nám spoustu podnětů k zamyšlení v Evropském parlamentu se v tuto chvíli projednává návrh Evropské komise týkající se právě kybernetických útoků. A samozřejmě, že se o tomto návrhu hovoří i v dalších výborech, mimo jiné i v výboru AFET a ve výboru pro hospodářské záležitosti. Jsem velmi ráda, že zde mohu také eh, mohu přivítat paní Ojulanta, je zpravodajkou k této záležitosti z výboru AFED, také náš kolega z výboru ITRE je s námi a jsem velmi ráda, že po té, co jsme v podstatě obdrželi návrh komise k této směrnici na podzim minulého roku, tak tu máme v podstatě i zástupce komise, což mě opravdu velmi těší. E, samozřejmě, že i e, jde tedy o směrnici, která má nahradit rámcové nařízení z roku 2005 a jsou tu i další kolegové, kteří se velmi intenzivně tomuto tématu se mnou věnovali. Je tu s námi pan Justin Miller, je to vlastně e, vedoucí oddělení pro kybernetické zločiny z britského ministerstva a on může hovořit hlavně eh, tady o těch negativních dopadech těchto nových technologií, o těch negativních dopadech, se kterými se potýká každý den. Od začátku tohoto roku eh, se v Evropském parlamentu bavíme o obsahu této směrnice, o struktuře této směrnice. Odehrála se různá interní jednání se zpravodaji, se stínovými zpravodaji. Eh, v červnu jsme obdrželi v podstatě tu první předběž, to první, ten první předběžný eh, názor. Takže jde tady v podstatě o trestání eh, kybernetických zločinů, což je ale v podstatě ten poslední článek řetězce kyberzločinu a proto si pokládáme tu otázku, jakým způsobem nebo jaká opatření musí být přijímána a jaká preventivní opatření musí být obsahem této směrnice. Jak se budeme potýkat s technologickým vývojem, který ještě není eh, součástí této směrnice a jenom jako příklad eh, zmíním cloud computing. Eh, jaké šedé zóny jsou ještě součástí E, této směrnice, tak například předávání malvéru mezi podniky, to je téma, na které chceme v každém případě e, upozornit. Jsem proto velmi ráda, že naše pozvání přijelo velké množství odborníků, kteří se s námi budou bavit na toto téma kybernetického zločinu. Jak tedy to slyšení bude probíhat? První panel povede paní Ojuland, a tento panel se bude zabývat rozdělením povinností pravomocí na národní mezinárodní úrovni. Za druhé, soukromý sektor, jaké, jaké zodpovědnosti, jaká preventivní opatření. Třetí panel se, tý, se bude zabývat spoluprací, spoluprací a čtvrtý eh, panel se bude zabývat také dalšími opatřeními. My nicméně opravdu vás prosíme, abyste kladli otázky hlavně, protože otázky jsou nejdůležitější, protože jsme si sem přišli vyslechnout opravdu odborníky. To znamená, že jde v tuto chvíli o to, abychom si vyslechli informace od nich, to znamená radši otázky než připomínky. To znamená, že dnes bychom byli opravdu rádi, aby hovořili odborníci. Budeme hlídat samozřejmě čas, abyste všichni měli eh, možnost se vyjádřit, abyste mohli položit otázku. Eh, poslanci mají jednu minutu minutu na to, aby položili otázku a naši řečníci budou mít každý 10 minut. A paní Ojulan bude začínat. Máte slova. Um, eh, Frau Holmeier. Eh, děkuji, Moniko, eh, děkuji za pozvání. Vážení přátelé, vážení hosté, je mi velkým potěšením přivítat tady na půdě Evropského parlamentu účastníky diskuze na toto velice aktuální téma Eh, které je tedy aktuální nejenom v členských státech, ale celosvětově. Také je mi potěšením být tady s vámi a moderovat první část tohoto zasedání. Já pocházím z Estonska a odborníci, jako vy jistě dobře víte, že v roce 2007 bylo eh, Estonsko obětí velikého kybernetického útoku, to byla téměř kybernetická válka a získali jsme takto zkušenosti, které, můžeme, které jsme se podělili s vašimi zeměmi, se zeměmi NATO a e, velice by nás také zajímaly vaše názory jakožto odborníků a účastníků tohoto odpoledního mm, jednání. Jsem hluboce přesvědčená a věřím, že mnoho institucí a lidí v Evropské unii sdílí tento náš názor, že musíme opravdu úzce spolupracovat, nejenom, a nejenom spolupracovat, ale také harmonizovat naši legislativu a naše aktivity eh, v rámci ochrany našich strategických infrastruktur a nejenom těch. Také musíme také sdílet a implementovat osvědčené praxe v různých oblastech a v našich členských státech eh, jaksi získaných. A chtěla bych eh, vás také vyzvat, abyste se zamysleli nejenom nad tím jaksi úzkým tématem problémem, na který se dnes soustředíme. Tedy tento, v tomto případě se jedná o kybernetické útoky na informační systémy, ale měli bychom všichni být připraveni přemýšlet na takové vyšší a světovější úrovni, čili jak regulovat tuto oblast i mimo rámec Evropské unie a jakou proaktivitu by Evropská unie mohla a měla projevit na mezinárodní úrovni v této oblasti. Takže děkujeme vám, že jste přišli mezi nás. Já děkuji za slovo. Já vám asi slovo vrátím. Já myslím, že bychom mohli rovnou předat slovo Jakubu Boratinskému. Uh, Děkuji za pozvání komise na toto expertní slyšení. Paní Oiland vlastně tady řekla, jaký byl úvod té iniciativy komise z loňského roku k eh, předložení směrnice boje s, proti útokům Eh, jednalo se tedy ten, ten výchozí impuls byl právě útok na Estonsko, které vyžadovalo reakci na, Evro, na úni, eh, úrovni Evropské unie. Proto se také na to soustředím, protože je tady mnoho význačných řečníků, kteří eh, zase se této problematice rozumí a budou hovořit o dalších věcích. Eh, samozřejmě víme, že hrozba kybernetických útoků narůstá. V nedávné době i Okta z Europolu potvrdila, že organizované eh, zločinecké organizace využívají internet a botnety a k vykonávání tedy další kybernetické kriminality. Cílem směrnice je Eh, omezit počet velkých útoků pocházejících jak eh, zevnitř Unie, tak namířených zvnějšku směrem na Unii a dále problematiku usvědčení eh, pachatelů těchto útoků v rámci trestního řízení a efektivní systémy monitorování a sběru dat. Toto souvisí s, s, s přísněním eh, trestních sankcí, které dosud byly velice nízké a zavádí se nové přitěžující okolnosti. Eh, za prvé tedy eh, používání botnetu nebo podobného nástroje samo o sobě jaksi přitěžující okolnosti vzhledem k jaksi větším dopadům takového útoku a potom takzvané spoofing attacks, které jsou páchány se skrytou identitou toho pachatele. To dobrým příkladem jsou právě nedávné eh, útoky, nedávné rozesílání e-mailu s přílohami, které se tváří jako, že eh, pochází od někoho známého. Um, Eh, vyžadují tedy ochranné mechanismy. Také jsme v rámci našeho návrhu předložili povinnost členských států reagovat na naléhavé žádosti ze strany soukromého a veřejného sektoru eh, v, v rámci kontaktních míst, které by fungovaly 24 hodin 7 dní v týdnu a v řadě případů to zatím ještě nefunguje. A vzhledem k naší neznalosti, co se týče rozsahu problému a specifických situací, kdy k, k kybernetickým útokům dochází, je tam eh, zavedena, jsou tam zavedena um, ustanovení, která mají členským státům pomoci. Je důležité být si vědomi toho, že to není komplexní odpověď na kybernetické útoky, ale je to jeden z celé řady nástrojů, které potom společně nám mohou pomoci na úrovni Evropské unie lépe reagovat na eh, hrozby plynoucí z kybernetické kriminality. Takže bych, eh, bych připomněl interní eh, strat, komunikační strategii, kterou komise přijala ve svém sdělení v listopadu loňského roku, kdy se jednalo o jeden z pěti hlavních cílů Vlastně jsou to opatření, jako třeba vytvoření centra boje s kriminalitou, eh, centra eh, excelence, vzdělávací centra, spolupráce soukromého veřejného sektoru, což jsou jaksi ty hlavní nástroje. Eh, a stávající snahy vytvořeního Centra pro boj s kybernetickou kriminalitou eh, odpovídá také na otázku položenou tady v záhlaví tohoto mm, eh, té bloku, to znamená, eh, jakým, co, co bychom měli dělat na úrovni Unie i členských států. A v tomto případě tedy Evropská komise mm, klade celou řadu otázek, jako kde by se to centrum boje s kriminalitou mělo nacházet, jakou by mělo mít kapacitu, jakou by měla být úroveň těch, hm, jak nejlépe může reagovat na příslušné potřeby a to je proces, kterým se snažíme eh, jaksi doladit přesnou odpověď na tuto otázku. Ještě bych si dovolil připomenout několik dalších otázek, o nichž možná budou hovořit i další řečníci. Samozřejmě pro nás, pro DG eh, Home Affairs, jde o to, jak zlepšit eh, v prosazování eh, zákona ve všech členských zemích Unie. Komise je zapojená do celé řady programů právě zaměřených na Eh, vzdělávání v oblasti boje s kybernetickou kriminalitou a podstatné je, jak si dávat dohromady ty různé mm, oblasti, jako na jedné straně orgány činné v trestném řízení, na druhé straně soukromé firmy, eh, týmy, které třeba hlavně spolupracují se soukromým sektorem na vyvíjení nových aplikací, třeba které jsou zase nad rámec prosazování zákona a to Eh, potom celkem dohromady může představovat efektivní eh, reakci mm, a eh, pak například jaké, je otázka, jaké má být to rozhraní toho centra pro boj s kriminalitou, jak to má vypadat. Mm, dále pak internetové organizace a řízení internetu. Členské státy mimo Evropskou Evropské unii a další členské státy ehm, potřebují zajistit rovnováhu svobody na straně jedné a, a zachování eh, důvěry a bezpečnosti na straně druhé. Jedna specifická záležitost, kterou máme na programu, je podpora prosazování zákona. Jsou to tedy doporučení za účelem prevence zneužívání zdrojů na internetu Eh, které eh, podporuje eh, rada Kon je to součást také spolupráce se Spojenými státy na téma kybernetické bezpečnosti, dále pak je tu řada eh, opatření pro boj s dětskou pornografií na internetu, eh, k tomu eh, existuje náš směrnice a je tu široký prostor pro spolupráci se soukromým sektorem, s občanskou společností, program Bezpečný internet a celá řada dalších opatření, která ale všechna dohromady jsou relevantní v rámci toho, co považujeme za komplexní eh, jaksi boj s kriminalitou na internetu. Čili já si myslím, že je důležité důkladně prodiskutovat, jak budoucnost této směrnice, kterou jsme se nějak nesnažili eh, jako prosazovat jako nějaký všelek na všechno, nicméně je to jeden, jedna, jedna z forem jaksi právní reakce na ta, tyto hrozby, ale je tu celá řada ovšem dalších opatření, která mnoha jsou i nelegislativního charakteru a přesto jsou třeba určující pro eh, efektivnost eh, boje EU s kybernetickou kriminalitou. Takže děkuji za pozornost. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane Boratinský za úvodní poznámky a základní směry budoucí diskuse. Evropský parlament je na straně komise v této oblasti, co se týče potřeby regulovat kybernetovou, kybernetickou kriminalitu. A naším dalším řečníkem je pan Michal Celá, zastupující polské předsednictví. Děkuji mnohokrát. Paní Holmajer, vážené poslanky, vážení poslanci, děkuji za pozvání na toto slyšení. Jménem předsednictví bych chtěl uvést názory rady na téma kybernetické kriminality a bezpečnosti a kolega z komise mi to velmi usnadnil, protože již uvedl celou řadu opatření, Myslím, že se všichni shodnou, a na to není třeba slyšení, že hrozba narůstá, je to hrozba přezhraniční a vyžaduje reakci na úrovni Evropské unie, která bude rychlá a globální. Chci stručně podtrhnout, že reakce, která se připravuje v Radě na základě návrhu komise je skutečně globální. Jak už bylo uvedeno, existuje digitální program pro Evropu, máme také program vnitřní strategie internetu a celou řadu opatření, která jsou v současnosti v radě projednávána. Je to vytvoření střediska pro kybernetovou kriminalitu na úrovni výboru KOSY. Chceme schválit nové strategické priority v říjnu letošního roku, tedy velmi brzy. Operační akční plán bude zahrnovat právě tyto strategické cíle a ten bude také předložen leto, v letošním roce. Jsme přesvědčeni, že až vzniknou efektivní opatření, bude možné posílit globální schopnost reakce Evropské unie, abychom mohli bojovat s počítačovou kriminalitu, aby bylo možné ji efektivně eliminovat. Směrnice o boji s útoky na informační systém je důležitou součástí této strategie. A myslím, že je to skutečně poslední krok při reakci. Týká se to definice kriminality, jsou stanoveny také výše trestů, přitěžující okolnosti. Týká se to i opatření, která představí reakci. A podle článku 83 smlouvy o Evropské unii cílem je jasně právě tato problematika. A jak už bylo řečeno, rada je zapojená do intenzivního jednání za maďarského předsednictví a dnes je vlastně výročí kdy 4. října loňského roku jsme byli schopni dosáhnout obecného postupu členských států 4. října 2011. A možná by stalo za to uvést, jaké zásady vedly radu při zpracování návrhu směrnice. Byly to čtyři hlavní body. První myšlenka byla zachovat základní body návrhu komise a řešit eh, útoky velkého rozsahu s využitím botnetu. A bylo třeba vzít v úvahu také rozdílnosti v právních eh, řádech jednotlivých eh, členských států. Druhá zásada byla nalézt žádanou rovnováhu mezi sankcemi a také rozsahem kriminalizace. Tím jsme vyloučili některé méně závažné případy z rozsahu směrnice a zvýšili jsme celkovou úroveň sankcí. Třetí zásada byla, že jsme se snažili zachovat formulace směrnice co možná nejvíce technicky neutrální. Je zřejmé, že hrozba kybernetových útoků se mění a nestojí za to vytvářet nástroje, které vlastně nebudou aktuální, až vstoupí právní norma v platnost. Takže chtěli jsme zachovat definice a celý nástroj co možná nejvíce technologicky neutrální. A v neposlední řadě jsme chtěli být konzistentní s normami, které vznikly na základě tzv. Budapešské umluvy, umluvy Rady Evropy o boji s počítačovou kriminalitou, což je ústřední nástroj pro boj s touto formou kriminality dnes a věřím, že bude možné se podělit o tyto cíle a zásady v budoucí práci spolu s Evropským parlamentem a těšíme se na spolupráci s vámi při práci na návrhu směrnice do budoucnosti. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Vilame, za tuto první průzkumnou zprávu za předsednictví a Naším dalším řečníkem je pan Justin Miller, vedoucí oddělení pro politiku počítačové kriminality z města vnitra Spojeného království. Musím nejdříve spustit prezentaci. Děkuji. Nejdříve bych chtěl poděkovat paní Holmajer za uspořádání tohoto slyšení Toto je velmi důležité téma pro nás, pro všechny. Je to určitě významné téma pro vládu Spojeného království. A já bych chtěl stručně pohovořit o tom, co považujeme za správnou dělbu úkolů. A chtěl bych stručně nastínit, kde, jak se dívá Spojené království na otázku počítačové kriminality. My tuto hrozbu bereme skutečně vážně. Vláda Spojeného království přidělila dalších 150 milionů liber na ochranu kybernetového prostoru Spojeného království na vytvoření reakc, možnosti reakce na tyto hrozby. A my máme odpovědnost za řešení problémy, které které, na které narážíme v kyberprostoru, my z tohoto prostoru čerpáme užitek, a to užitek, který je pro všechny a považujeme, že jednotlivé složky společnosti, vláda, společnost a další musí sehrát svou roli. Přitom, aby kyberprostor se stal bezpečnějším. A co se týče této odpovědnosti, tak to považujeme za odpovědnost národní a také mezinárodní, zejména pokud se jedná o mezinárodní zločin, je třeba spolupracovat na všech úrovní. Občanská společnost, policie, vláda. Co si tedy myslíme o národní odpovědnosti v tomto kontextu? Zaprvé si myslíme, že každá země musí mít správní, správnou legislativní reakci schopnost čelit počítačové kriminalitě, tedy trestné činy, které jsou spáchány online, musí být také takto definovány. Směrnice může přispět v tomto směru a my určitě podporujeme zvolený přístup, ale netýká se to pouze národní legislativy, také se to týká dostatečné pružnosti pro využití této flexibility v jiných zemích, podporovat vyšetřování policejní různými cestami a získávat také důkazy a být schopen je přenést jinam. Tedy oblast eh, odborné policejní práce, to je oblast, eh, která je složitá, kde trávím mnoho času, nejen proto, abychom vytvořili zvláštní policejní oddělení, ale abychom také rozšířili vědomosti o počítačové kriminalitě a o tom, jakým způsobem internet je využíván eh, pachateli trestné činnosti velmi široké škále činností. Vynucování práva a legislativní reakce jsou zásadní, ale mimo to je zásadní, aby veřejnost byla informována o problémech, jakým způsobem s nimi mohou bojovat a aby došlo tedy ke sdílení těchto zkušeností a informací mezi veřejností, soukromou sférou, státem. A volíme přístup na základě partnerství, když tyto věci nemůže řešit eh, svět eh, podnikání sám, policie sama, stát sám. A když to přesuneme do mezinárodní oblasti, jsme velmi, velmi Očekáváme mezinárodní spolupráci na základě Budapeštské umluvy. A také vítáme odvedenou práci v této oblasti ze strany Evropské unie. Máme pocit, že Spojené království se mělo podílet na této práci a snažíme se ko- konzistentně řešit mezinárodní návrhy Podpořovali jsme návrh textu na členové radě, jak byl navržen komisí a také vítáme vklad maďarského předsednictví. A vidíme zde klíčovou úlohu pro Evropskou unii. Úloha Evropské unie tkví v koordinaci. Zeměna byste se měli soustředit na koordinační úlohu při policení reakci. Týká se to zejména vytvoření střediska pro počtovou kriminalitu Vítáme také partnerství soukromého a veřejného sektoru, střediska vytvářející odolnost vůči počítačovým útokům. A proto, aby bylo možné toto činit v partnerství, je toto vše nezbytné pro řešení problémů v kyberprostoru. A Evropská unie odvedla celou řadu práce, zejména v, také v kontaktech se Spojenými státy. A uvítali bychom a komise v tomto směru v tomto směru již působila tedy podpora eh, rozšíření Budapešské umluvy do všech členských států. To bylo velmi rychlé shrnutí. Jak už jsem řekl, důrazně podporujeme mezinárodní spolupráci v oblasti počítačové kriminality. Chceme spolupracovat s dalšími členskými státy, s evropskými institucemi při řešení těchto problémů a jsme připraveni se podělit o naše zkušenosti a učit se spolu s dalšími zeměmi a podporujeme mezinárodní snahu pro řešení těchto, těchto trestných činů. V Londýně se bude konat konference o počítačové kriminalitě v listopadu a ten základ bude velmi široký, budeme mít hosty ze státní sféry, ze soukromého sektoru, a celá řada otázek zde bude nastíněna. Chtěl bych poděkovat paní Holmajer za pozvání a rád jsem vás seznámil se stanoviskem Spojeného království. Děkuji, pan Millere, za tyto zkušenosti z vašeho pohledu a z pohledu vaší země. A nyní mám potěšení předat slovo paní Heli Tirma Klar, která je estonská expertka, která také spolupracuje s institucemi NATO na této problematice. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne. Já budu hovořit o, o pohledu estonské vlády na kybernetickou bezpečnost v Unii a o tom, jak jsme připraveni na takové útoky. Možná bych začala Eh, krátkým přehledem toho, co se stalo v roce 2007 a k čemu došlo potom v Evropě. Rok 2007 byl rok, kdy jsme zažili eh, veliký kybernetický atak politicky motivovaný a my jsme si uvědomili, že neexistuje formální mezinárodní mechanismus, který by nám pomohl. Existovaly neformální sítě a profesionální firmy bezpečnostní a subjekty, které nám pomáhaly koordinovat mezinárodní pomoc Estonska. A e, to bylo e, úspěšné. My jsme se tedy vnitřně připravili a mohli jsme mobilizovat mezinárodní podporu během těch tří měsíců. Hlavní ponaučení, které jsme vyvodili eh, z toho, bylo, že každý stát eh, musí mít funkční spolupráci soukromého a veřejného sektoru a eh, systém, který bude, to bude klíčovým Eh, a eh, mech, eh, pra, musí mít právní a podobné mechanismy, které by to mohly řešit. A za druhé je nutná mezinárodní spolupráce a koordinace, pokud bychom měli v budoucnu něco podobného zažít. Od roku 2007 jsme zaznamenali řadu posunů v mezinárodní, na mezinárodní úrovni v oblasti kybernetické bezpečnosti. Dosud vznikla řada iniciativ a já bych si dovolila vás seznámit s takovým tím širokým eh, přehledem, co dělají jiné mezinárodní organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti a jakou specifickou roli v tom sehrává Evropská unie. My jsme zaznamenali skutečně eh, bouřlivý rozvoj eh, těchto organizací, které eh, si každá našly tedy ten svůj prostor v rámci problematiky kybernetické bezpečnosti. Začnu Evropskou unii. Lidé z Unie pravděpodobně vědí nejvíce o iniciativách Unie, ale začneme na úrovni OSN proběhla bouřlivá diskuze v rámci výboru pro odbrojení ve Spojených národech. Byla přijata rezoluce ohledně využívání informací v, jakožto vojenských nástrojů eh, proti jiným státům a v roce 2010 skupina expertů OSN vypracovala e, zprávu, která se zabývá problematikou mezinárodního práva a my dnes můžeme říci, že mezinárodní právo v stávající podobě Eh, které se tedy zabývá mezinárodním užitím síly proti jiným státům, se vztahuje také na kybernetický prostor. To znamená mezinárodní, humanitární eh, právo a právo související s eh, tedy státy nesmějí útočit na civilisty ani válečně, ani v rámci kybernetického prostoru. Takže za druhé, další efekt, který to má, je tato mezinárodní pravidla um, stanovují, že členské státy se musí zdržovat, zneužívat eh, kybernetický prostor, protože některé autoritativní eh, režimy se snaží využívat tento, ten kybernetický prostor pro své mocenské cíle a a zneužívat vlastně eh, tato pravidla pro eh, zajištění větší kontroly nad vlastním obyvatelstvem. A to my nepodporujeme eh, v rámci tedy západní státy, Spojené státy a mnoho mm, vůči členských zemí Evropské unie rozhodně proti tomu. Druhý významný závěr té zprávy OSN bylo, že sebeobrana e, států e, v kybernetickém prostoru je povolená. Ehm, a teď se dostávám dál na to. Na to přijalo dvě své politiky na ochranu vojenských infrastruktur. Na to nepředpokládá přijetí legislativy pro ochranu civilních infrastruktur kritického charakteru, proto na to se soustředilo hlavně na reaktivní opatření, čili pokud by k něčemu došlo, pak by na to e, případně zapojilo kolektivní obranu, ale je to předmětem politického rozhodnutí. Eh, na to eh, sice, eh, sice se považuje kybernetický útok za ekvivalentní vojenskému útoku, nicméně na to neříká, kde takové politické rozhodnutí má být přijato v souvislosti s větším konfliktem. Pokud by v rámci většího konfliktu došlo také k kybernetickému útoku, pak by tam ta kolektivní reakce byla také širší. Potom OSCE, to je organizace, která eh, zajišťuje eh, mezinárodnímu společenství ten přístup eh, jaksi soft law, měkkého práva. Jsou to opatření na budování důvěry. V kybernetickém prostoru je to zvlášť nutné, proto aby se zamezilo náhodným Eh, chybám v, v, v interpretaci eh, záměrů členských států, čili vytváření prostoru důvěry v, v kybernetickém prostoru si vyžádá ještě dva, tři roky a jejich vývoj byl zahájen. Dále potom Rada Evropy, konvence o kybernetické bezpečnosti, to je významný právní eh, nástroj, který má za cíl harmonizovat eh, eh, právní systémy zapojených eh, států a obsahuje to všechny ty zásadní principy pro Eh, boj eh, s, krimi, s tou kriminalitou. My nepotřebujeme v podstatě žádné eh, nové úmluvy. Pokud by všechny, člen, všechny státy aplikovaly úmluvu, která tady existuje už deset let, bylo by to výborné. Dále pak máme OECD, což je více takový ekonomický orgán, který se zabývá ekonomickou kritickou infrastrukturou a její ochranou. Je to, jsou to spíš taková doporučení, která by jaksi adresovaná členským státům. Všechny tyto mezinárodní iniciativy eh, jsou takového charakteru, že Evropská unie je příhodnou úrovní pro eh, realizaci. Evropská unie má své pilíře eh, bezpečnosti a spolupráce, je tam ta hm, stránka obrana, má policejní spolupra, koordinaci justice a, a, a policejních orgánů. Evropská unie má také vnitřní trh a legislativu, která s tím souvisí. Žádná jiná organizace ve světě nemá takový mandát pro řešení problematiky kybernetické bezpečnosti. Takže proto my uslyšíme více o iniciativách Evropské unie, ale já jsem moc ráda, že už v roce 2009 DG pro, pro informační společnost se začala zabývat politikou na ochranu kritické infrastruktury a nyní se připravují cvičení a, a sdílení informací DG Home předložilo velice dobrý návrh legislativy, o kterém dnes byla řeč, která představuje zase krok ku předu a celá řada dalších uh, iniciativ uh, ze strany Unie, které jsou velmi užitečné, ale uh, trošku postrádáme komplexní představu a koordinaci toho, co by se všechno dalo uh, realizovat v rámci těch všech iniciativ. Co se týče stávajícího návrhu legislativy, je to veliký krok ku předu harmonizovat reakci členských států a harmonizovat sankce. To je velmi důležité. E, to je opravdu e, odstrašující element pro e, organizace, které se dopouštějí takové, takových kybernetických útoků, které jsou často bohatší a mocnější než mnohé členské státy. A proto je potřeba Eh, udělat velikou, veliký kus práce na úrovni státní i, i, i unijní eh, pro prosazení eh, práva. Já bych si dovolila navrhnout jednu věc v souvislosti s touto iniciativou. Kdyby mohla Evropská unie hm, vytvořit nějaký ověřovací systém, který by mohl být implementovaný na úrovni členských států, bylo by to velice užitečné. Co se týče PPP eh, partnerství, eh, o čemž tady již hovořil můj předřečník, to je velice důležité mít tedy to partnerství soukromého a veřejného sektoru hlavně na evropské úrovni. Spojené státy něco podobného udělali a myslím si, že my bychom to měli udělat podobně. Velké firmy v Evropě e, zažívají útoky každý den, e, zažívají i ekonomické ztráty v důsledku těch útoků a nejspíš mají také nejlepší informace o tom, kdo jsou pachateli těchto útoků, které na ně dorážejí každý den. Soukromý sektor musí sehrát klíčovou roli v jakémkoliv systému kybernetické bezpečnosti. Také sdílení informací mezi členskými státy je velmi důležité. Pokud by tento mechanismus fungoval, pak by byla Evropská unie daleko bezpečnějším místem pro život. Pak jsou eh, tu eh, cvičení Evropské unie eh, mezi členskými státy. My teď v tuto chvíli nemáme legislativu CIIP na úrovni Evropské unie. Jsou to takové útržky tu a tam, ale nevíme, jak až jsou jak, ale to není předmětem našeho dnešního tématu o tom by se ještě, na tom by se dalo pracovat. Co se týče externích aspektů, Unie může pomoci těm státům, které nemají prostředky na zajištění obra, eh, jaksi, mm, mechanismů pro obranu, eh, ať už z technických technickou pomocí nebo finanční, protože kybernetická kriminalita nezná hranice. Většina těch útoků přichází z vnějšku eh, a, a míří na Eh, unii. Takže je třeba, abychom spolu s ekonomy uvažovali o tom, eh, jak mm, pomoci třeba tím méně rozvinutým zemím, aby vytvářely kapacity pro boj eh, s touto kriminalitou a aby to nebyly ráje pro kybernetické zločince. je tu také celá řada dalších věcí, které může Unie vykonávat, kromě eh, třeba může mít vlastní kapacity na obranu institucí Evropské unie. Ale myslím si, že obecně, jak si míříme správným směrem a jménem estonské vlády mohu říci, že s potěšením zjišťuji, že kybernetická bezpečnost se pro Brusel stala významným tématem. Děkuji. Well, thank you. Uh, thank you very much for this uh, comprehensive... Uh, Děkuji za tento opravdu velmi obsáhlý přehled toho, co vykonávají mezinárodní organizace. Já si myslím, že toto všechno musíme zohlednit, protože my jsme také součástí celé této komunity. A v tuto chvíli předám slovo dalšímu řečníkovi, je to pan Michal Zalevský a pardon, jste na této straně, přesunul jste se a on se s námi podělí o zkušenosti Polska a o zkušenosti polské policie. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já zde zastupuji oddělení pro boj s kybernetickým zločinem a já bych vám chtěl ukázat jakým způsobem nebo jak vypadá situace v Polsku a jaké máme zkušenosti s bojem proti kybernetickému zločinu. V první řadě může. My jsme vytvořili vlastně první naše oddělení, které má, mělo bojovat s tímto zločinem v roce 96. Začali jsme tedy s bojem s těmito hrozbami a my jsme vy, počítali, že to je v podstatě zločin, který který bude potřebovat nějakou jasnou odpověď, to znamená, že budeme potřebovat nové oddělení na policii a 1. června roku 2010 vzniklo tedy toto podpůrné oddělení pro boj proti kybernetickému zločinu. My samozřejmě spolupracujeme s národním oddělením nebo s národním vyšetřovacím úřadem. Máme 26 hlavních úředníků, kteří se zabývají tímto kybernetickým zločinem. A toto jsou hlavní úkoly našeho oddělení. To znamená identifikovat a monitorovat ty oblasti, ve kterých se nachází nebo skrývá riziko kybernetického zločinu Samozřejmě, že spolupracujeme s administrátory a s majiteli různých počítačových sítí a taky se spolupracujeme s telekomunikačními firmami a operátory a poskytovateli dalších služeb. Jsme zodpovědní za um, identifikaci těch um, jaksi rizik, eh, které vycházejí z kybernetického zločinu a využíváme k této identifikaci nové technologie. Hledáme také nové nástroje, které by nám měly umožnit efektivněji bojovat proti tomuto zločinu. Snažíme se také lépe spolupracovat s s administrátory a s ICPs a také s orgány činnými v trestním řízení. Toto je právní základ, ze kterého vycházíme. Samozřejmě, že tady máme základní dokumenty, z níž vychází naše policejní práce, zákony upravující oblast telekomunikací, elektronických služeb, samozřejmě trestní zákonník a uh, Eh, další základní postupy, kterými se řídí trestní stíhání. Samozřejmě, že jsme implementovali všechny evropské směrnice, to znamená, že se odráží v těchto právních dokumentech. Omlouvám se, mám zde malé technické problémy s prezentací. A toto jsou naše očekávání, která se týkají toho pravní, právního zákonu. Jak vy víte, stále a více se pohybujeme v kybernetickém prostoru, to znamená, že i policejní úředníci, i lidé kteří jsou součástí eh, trestního řízení, musí eh, stále a více sázet na preventivní aktivity a také na ustanovení, které by měly orgánům činným v trestním řízení do pomoci konat daleko účinněji a efektivněji. Je třeba také lépe samozřejmě spolupracovat, upřesňovat technologie a neutrální definice a musíme také samozřejmě přizpůsobit eh, náš způsob eh, uvalování trestů na tyto zločince. Takže, jaké jsou naše úspěchy? My spolupracujeme s Technickou univerzitou v městě Livice, Tady máme jaksi technická zařízení. Toto vše bylo využito jako technický backup. My uchováváme přibližně 150 terabajtů informací Dalším z našich úspěchů je spolupráce s centrálním vyšetřovacím úřadem, který se nachází v hlavním sídle naší policie. A také se nám podařilo odkrýt síť obchodníků, kteří obchodovali s lidskými orgány. A máme informace o více jak 121 uživatelích tohoto systému, kteří se snažili prodávat lidské orgány na internetu. Všechny tyto informace jsme poslali ústřednímu vyšetřovacímu orgánu. Máme také speciální tým, který spolupracuje s dalšími odděleními hlavního policejního úřadu a díky našim aktivitám se nám podařilo nalézt informace na internetu, které se týkaly různých návodů na výrobu výbušnin a výbušných zařízení. Když se podíváte, tak všechny tyto informace byly opět eh, předány ústřednímu vyšetřovacímu úřadu a toto vedlo k obvinění nebo k obžalobám 22 uživatelů internetu. V období od roku 2006 jsme se účastnili více jak 30 mezinárodních operací, které se snaží bojovat proti dětské pornografii a výsledkem našich aktivit je identifikace 1380 internetových uživatelů, kteří na svých počítačích měli dětskou pornografii a 365 z těchto uživatelů bylo obžalováno. A chci říci, že toto je pro nás opravdu velmi důležité, hlavně z úhlu pohledu orgánů činných eh, v, trestních, eh, v trestním řízení toto téma bylo jaksi identifikováno jako priorita a nám se podařilo opravdu objevit, identifikovat tyto uživatele a najít je fyzicky. Takže já si myslím, že toto je opravdu skvělá, skvělý způsob také pro eh, naše orgány činné v trestním řízení. Děkuji, pane Zaleský, za to, že jste se s námi podělil o zkušenosti Polska a na základě návrhu naší paní předsedkyně, paní Holmeier, bych navrhla, aby následujících 20 minut bylo věnováno debatě, to znamená, abyste kladli otázky, vyjádřili své připomínky a já bych v tuto chvíli tedy navrhla, že pokud byste tady měli nějakou otázku nebo nějakou připomínku, tak prosím vás zvedněte ruku a řekněte, na koho se obracíte nebo od koho očekáváte odpověď na svou otázku, prosím. Yes, uh, Andrew Bronze uh, from the United Andrew Bronze z um, Spojeného království. Já vlastně se ptám všech, tak nějak. Eh, je samozřejmě důležité bojovat s kybernetickou eh, eh, kriminalitou, ale k v případě posledního řečníka tam nebyla snaha to definovat. A já bych chtěl navrhnout, že by to mohlo být definováno v rámci jednotlivých kategoriích a byste řekli, jestli s tím souhlasíte. Za prvé jsou to ekonomická kriminalita, to znamená páchání podvodů a krádeží. Potom jsou internetoví vandalové, kteří ničí jenom pro potěšení. Potom nějaké politické režimy, Třetí kategorie pornografie a obchodování s lidmi a čtvrtý eh, druh by byl terorismus. A domnívám se, že eh, jaksi by možná mohla existovat i pátá kategorie, což je spyware, eh, jako politická špionáž a podobně. Eh, spamy jako reklamy myslím, patřili do sedmé kategorie, ta je taková kontroverzní. A otázka zní, zda režimy webových stránek o Severní Koreji a podobně, což myslím nejsou moje oblíbené destinace, jestli mají webové stránky a pokud ano, jsou považovány za legitimní cíle ze strany západu, protože pokud někdo by eh, navštívil tyto stránky, jestli třeba potom by mu nebyl zakázaný přístup jinam. Děkuji, to byla velice široká sada otázek, tak se chci zeptat, kdo by chtěl tady z panelistů začít. Prosím, pane Paltinsky. My answer will probably not be satisfying. Já asi neodpovím uspokojivě. To, co jste tady prezentoval, je zajímavá typologie Eh, k, ty, věcí, o kterých bychom mohli hovořit jako o kybernetické kriminalitě. Jsou tu hlavně dvě, dva typy trest, nebo činů. Činy, které jsou specificky nebo konané čistě pouze v tom kybernetickém prostoru, to jsou ty, o kterých my hovoříme. A potom je širší kategorie, a vy jste se zmínil o řadě z nich, to jsou trestné činy, které jsou internetem usnadňovány. Jako podvody třeba, to je e, trestný čin starý jako lidstvo, ale teď internet tomu jak si dává e, větší možnosti páchat e, nebo třeba krádeže identity. To existovalo daleko dávno před internetem, ale tento teď hodně usnadňuje. Uh, Eh, takže já asi to nebudu komentovat dále, protože v každém případě to je, myslím, takové to nejjednodušší vodítko. Umluva o kybernetickém zločinu, umluva Rady Evropy, Eh, se zaměřuje především na tu první kategorii, když existuje řada specifických trestných činů, třeba související s dětskou pornografií, která taky existovala před internetem, ale internet ji hodně usnadňuje. Z pohledu trestního práva je důležité, abychom byli dostatečně přesní, aby bylo tedy jasné, které trestné činy jsou považovány za kybernetické zločiny a které nejsou. A vy jste to tam v podstatě naznačil, že některé ty otázky jsou tak na hraně toho, co je a co není trestné. Další kategorie třeba, která se často užívá a která je relevantní, jsou ty aktivity spojené s internetem, je rozlišení mezi ilegálním obsahem a škodlivým obsahem. Nezákonný obsah je to, o čem nedávno zrovna rada s parlamentem rozhodovala v rámci dětské pornografie třeba a škodlivý obsah je třeba um, porušování mravní výchovy mládeže a podobně, které zase přesahují um, tuto oblast. Yes, thank you very much for this. Děkuji mnohokrát za tyto odpovědi. Někdo další z spadl? Pan Miller. Chcete to také komentovat? Ano, já se domnívám, že široce za to to, co je nelegální offline, je také nelegální online ve Spojeném království a zákon nerozlišuje místo, kde pácháte zločin. Výjimkou je zákon o zneužití počítačů Spojeného království, kdy některé trestné činy mohou být spáchany pouze z, při, za použití počítače. A je možné páchat tyto trestné činy různým způsobem ne, není to jenom činnost hackerů, ale je, mohou to být i jiné postupy. To je to jediné tedy rozlišení, které my známe. Děkuji. A paní Clark, paní Clark. Tady bych doplnila jednu další kategorii. Někteří kybernetičtí vysoce organizovaní pachatelé, kteří jsou velmi dobře vybaveni pro sofistikované postupy, jsou najati teroristy a to je skutečná hrozba. A teď bych chtěla dát slovo paní Holmajer, která má také otázku. Já mám otázku. Řečnice má zapnutý mikrofon. No, I take this one. <laughs> Já mám jednu otázku, co se týče nadčasovosti této směrnice, protože tato navržená směrnice se zabývá věcmi, které se v podstatě každodenně mění. To znamená, že ta směrnice je spojená s opravdu s neustálými výzvami a musí být neustále pozměňována. Je samozřejmě formulována velmi neutrálně, nicméně všechny ty spojitosti, které se za ní skrývají, se neustále budou měnit. A proto já mám na vás otázku. Eh, zamýšleli členské státy eh, nebo Evropská unie, eh, Evropská rada, Evropská komise zamýšleli se nad tím, jak se této nové výzvě postaví, protože je sice velmi pěkné mít nějakou směrnici, ale e, musíme se samozřejmě přizpůsobovat stále nové a měnící se situaci. Děkuji za velmi důležitou ze skutečného života. Kdo se s tím chce vyrovnat z panelu? zástupce polského předsednictví, prosím. Pokusím se o to. Co se týče směrnice, myslím, že už jsme zdůraznili, že jedna z úloh a úkolů bylo zachovat ta ustanovení, aby byla technicky neutrální. Takže definujeme koncepty opírající se o širokou definici kybernetické kriminality. Používáme formulace, které nepoužívají experti v oblasti počítačů, ale snažíme se o formulace vycházející z jazyku právníků a tyto kategorie by měly být dostatečně široké, aby byly schopny také popsat nové trestné činy, případně nové technologie používané pachateli. které tedy patří do působnosti směrnice. A to je klíč k tomu, aby ten nástroj nemusel být každoročně aktualizován. A pokud by se nám podařilo mít řešení, která jsou technicky neutrální v tom návrhu, tak nebude nutné směrnici aktualizovat tak často pan Fila, pan Boratinsky. Navážu na to, co zde zaznělo. Za prvé jsme měli skutečně úspěšnou budapešskou umluvu Rady Evropy, která byla přijata před deseti lety. A v zásadě se jí podařilo přežít a být eh, smysluplná právě díky využití Eh, technicky neutrálních formulací. A my jsme byli inspirováni právě budapickou mluvou. My jsme formulovali článek 7, který může být pra- jako praktické opatření proti botnetům. Ale není tam žádný odkaz na botnety a žádné technické popisy toho, co je botnet, tam není obsažen. My hovoříme o způsobech útoku na informační systémy a používáme neutrální nás, eh, formulace, jako je nástroj, prostředek, tedy útoky na přístupové kódy k počítačům a podobně. A Nikdy bychom nevyloučili eventualitu, že některé věci uniknou z této široké definice. Ale myslím, že prozatím jsme byli úspěšní. A myslím, že navazujeme na tuto tradici eh, technologické neutrality. Ale musíme být pozorní. A z tohoto hlediska je to naprosto oprávněné, to, na co jste poukazovala. Děkuji. Ani dalším řečníkem je pan Hilar. Já se vracím k otázce, na jaké úrovni bychom měli ty problémy řešit. Když se na to díváte z vnějšího pohledu, američané by takto postupovali. Uvědomujeme si, že v kongresu je projednávána legislativa, která už prošla sněmovnou a je možné, že bude schválena i v Senátu. A chtějí zahájit mezinárodní jednání na téma kybernetické bezpečnosti. A je tu celá řada otevřených otázek, jakým způsobem to strukturovat. Ale probíhá tu interakce mezi kongresem a Evropským parlamentem. A hlavní otázkou je, my jsme se museli tuto věc naučit, když američané začali eh, řešit eh, kontejnerovou bezpečnost, když jsme najednou byli postaveni před nutnost projednat velký objem legislativy. Tedy jaký je postoj, co se týče mezinárodních a bilaterálních eh, kontaktů pokud se jedná o tato jednání se Spojenými státy. Víme, že české státy jsou v přímém kontaktu s Američany, jednotlivé instituce jsou v kontaktu komise, ale ten zákon o kontejnerové bezpečnosti ukázal, že by bylo potřeba eh, strukturovaného dialogu na celoevropské úrovni. Jaký je váš názor? Dá se předpokládat, že by američané to chtěli zahájit, protože v návrhu zákona je uvedeno, že by američané toto chtěli spustit do roka. Takže jakým způsobem by se to mělo řešit? Možná pan Boratinsky začne za komisi a potom další. Asi vám nedám plnohodnotnou obsahovou odpověď. To budou zodpovídat kolegové z DG Informační společnost, ale co se týče postupu, my jsme udělali určité kroky, které by měly pomoci být připravenější. Já už jsem zmínil pracovní skupinu o kybernetické bezpečnosti a kriminalitě a my se chceme ujistit, že to není pouze bilaterální mechanismus ad hoc, že to jsou ad hoc jednání, která jsou věnována určitému tématu, ale je tu určitá kontinuita. A je tu také záměr zpráva ze samitu EU Spojené státy eh, žádá pokračovat eh, na této cestě. Kolegové z DG informační společnosti tyto věci vedou, takže já do toho nebudu vstupovat, ale interně na naše estonská kolegyně to uvedla, interní koordinace, tam jsme učinili určité kroky před několika měsíci. Zahájili jsme pravidelnou poradu zástupců jednotlivých eh, oddělení týkající se právně internetové bezpečnosti a kybernetické kriminality. A tam jsme byli informováni o tom vlastně, jak jednotlivé složky postupují, co dělají a jakým způsobem to koordinovat. Takže to je domácí úkol, o kterém jsme věděli a který nám pomohl k jednotnější reakci a také Evropská služba pro vnější akci v tomto směru má také ústřední úlohu. Chce někdo další? Paní Stema Clark? Já si myslím, že na toto konkrétní téma, tedy americké legislativy, je těžké na to reagovat ze strany Evropské unie. Ale na druhé straně Evropská unie má mnohem zdralejší legislativu v oblasti kybernetické kriminality. Například se týče uchovávání dát nebo ochrany soukromí. A někdy Spojené státy nechápou, že nemáme federální systém těchto jednáních. Že prostě američané chápou, že my nemáme jeden bílý dům a, a neřeší se všechno v eh, kapitolu. Takže do budoucnosti budou stále větší požadavky, aby Evropská unie fungovala jako jedna entita. Protože toto je tedy kybernetická bezpečnost, je jedno velké téma a Evropská unie musí mít kapacitu zareagovat jako jednotný subjekt ve všech oblastech. V, v oblasti kybernetické války, kybernetické kriminality, CIIP, všude. Ano, přesně tak. To je jeden z důvodů našeho dnešního setkání. A je na to také britská odpověď na tu otázku. Omlouvám se, já se nemůžu vyjádřit této legislativě, ale myslím, že bychom měli pracovat společně při řešení tohoto problému. A spolupráce se Spojenými státy je nesmírně důležitá a myslím, že to platí i pro řešení kybernetické kriminality. Takže než uzavřeme tuto část, je tu jedna poslední otázka, tam zezadu. Vidím, že se tam někdo hlásil, prosím, představte se. Jsem novinář, novinářka z EU Observer. Já mám otázku na pana Boratinského, pokud je o rozsah směrnice, pokud také řeší bezpečnostní normy. Mám na mysli konkrétní příklad, týká se to certifikace DG Notar v eh, Nizozemí, kde byly vydány falešné certifikáty, které potom byly vydávány autorizovaným stránkám, jako je Google a další, a byly využívány pro špionáž v Iránu a jinde. Ta, to certifikační středisko bylo uzavřeno Brit, eh, nizozemskou vládou, ale bylo to skutečně trapné. A jde o to, zda nová směrnice něco, něčemu podobnému zabrání. Já asi neznám podrobnosti, ale řekl bych, že směrnice neřeší technickými normami certifikací. Můžeme se nepřímo vyjádřit k tomuto případu, pokud ta skupina pachatelů spadá do jednoho z typu trestných činů, tak by bylo možné to řešit, ale musel bych se na to podrobně. Ano, co se týče té trestně právní stránky věci, ano a ne, pokud jde o technické aspekty. Děkuji za vysvětlení. A nyní je na čase uzavřít eh, první část našeho jednání. Nekončíme úplně. Budeme pokračovat eh, druhou a dalšími částmi. A nyní předám slovo opět paní Holmajer. Děkuji mnohokrát. Já se snažím najít své další panelisty. Vůbec si nemusíte brát sako, to je v pořádku. Musíte jít z druhé strany.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 tak já již mohu uvést druhý panel. Takže ve druhém panelu máme ty, kteří nám řeknou, jak velké jsou ty problémy, kterým čelíme. Je tady s námi pan Ilias Chantos ze Simanteku, který nám během oběda již vyprávěl několik velmi zajímavých příběhů. Dále tady máme pana doktora Valdemara Grudziena, zástupce German Banking Association. Takže to jsou ti, kteří mají co dočinění s těmi velkými sumami peněz a ti čili samozřejmě těm, kteří se snaží těchto peněz zmocnit. Uh, Dále tady máme člena klubu Chaos Computer Club z Německa, je to pan Florian Walter, který může hovořit opravdu o problémech, se kterými se lze na internetu setkat. Já jsem opravdu velmi ráda, že jste přijali naše pozvání a bych v tuto chvíli poprosila pana Kantose, aby začal se svou prezentací. Dobré odpoledne. Dámy a pánové, především bych chtěl poděkovat organizátorům za to, že e, zorganizovali toto slyšení na velmi zásadní téma a děkuji také za to, že jsem dostal tu čest a příležitost s vámi se tady dnes pobavit. Je to téma zajímavé, Jedná se o roli soukromého sektoru a co by se mohlo tedy udělat v boji s kybernetickou kriminalitou. Já o tom budu hovořit z pohledu firmy Symantec, což je největší poskytovatel bezpečnostních programů pro spotřebitele a i vlády. Především si myslím, že je velmi důležité, když hovoříme o kybernetických hrozbách, a o vývoji kybernetických hrozeb, jaká je, jaký je ten vývoj z pohledu technologií. Co můžeme očekávat, když se zabýváme tedy celou tou diskusí, kam míří technologie. Musíme poctivě říct si, že teď se nacházíme v úvrati, co se týče technologického vývoji. Historicky naše technologie, tak jak jsme organizovali informační technologie a podnikali, byli to byly systémová centra, datacentra v určitém konkrétním místě pod silnou kontrolou. V současné době se posouváme co, čím dál tím dál od těchto informačních center, kdy vlastně hodnotu mají data a nikoli ta infrastruktura, a eh, jak si Eh, jsou to informace, které jsou tou hlavní krví těch systémů, které, eh, kde je veliká mobilita. Musíme si také uvědomit určité, určitá základní fakta a eh, my jsme nedávno vydali zprávu týkající se celkového rozsahu kybernetické kriminality. Vycházelo se z dotazníků a z výzkumu, který jsme realizovali v několika zemích světa. Především je překvapivé zjistit, že přímé náklady, finanční náklady peněz ukradených nebo e, jinak e, zneužitých představují 114 miliard dolarů. A černý trh se zbožím, které bylo ukradeno eh, nebo eh, a prodán online, eh, je větší než obchod s drogami. Když porovnáte všechna čísla, která kybernetická kriminalita má, což je stokrát organizace UNICEF, a 10% toho všeho těch institucí zažilo kybernetické útoky na mobilních zařízeních. Čili teď je tady velice zneklidňující trend, že zatímco historicky jsme viděli kri- cybernetickou kriminalitu jako útok na osobní počítače a počítačová centra. Je to čím dál tím více e, zaměřeno na takové, taková ta chytrá zařízení. V posledních letech 24 státech 431 tisíc eh, eh, milionů dospělých osob eh, se setkalo s kybernetickou kriminalitou, minimálně 1 milion mm, byly mm, přímo obětí kybernetické kriminality. A když se, teď jsem hovořil o vývoji vlastně mobilita, cloud computing a využívání ehm, množství informací, které generujeme. Kdy třeba v loňském roce jsme vyprodukovali 380 miliard DVD a to všechno je na internetu a e, do konce tohoto roku se toto zdvojnásobí. E, čili kdy, když bude jaksi prostor plný TVD a přesto budou vznikat další. Velké množství informací je generováno a e, prostřednictvím cloud computingu a mobility pak se zvětšuje počet kybernetických útoků. Hlavně, když se podíváme na počty kybernetických útoků, je třeba zdůraznit ty takzvané cílené útoky. To znamená útoky, jejichž cílem je poškození určité infrastruktury, která je jedinečná co do koncepce a je koncipovaná tak, aby že umožní tomu útočníkovi poškodit infrastrukturu, ukrást potřebné informace a zakrýt vlastní identitu. Může se to týkat Stuxnetu nebo Hydraku a celé řady dalších. Další aspekt té situace jsou sociální sítě a specificky to, že existuje veliký počet lidí na sociálních sítích. Sociální sítě jako Facebook třeba jsou, jsou třetí největší stát na, na zemi. A sociální sítě jsou výborným prostředím pro šíření kybernetických útoků. Útočníci se také hodně snaží využívat uh, zařízení která nelze ehm, detekovat a také dochází k demokratizaci kybernetických útoků. To znamená, že ty, to jsou nástroje, které si kdokoliv může obstarat na internetu a použít je pro zahájení útoku. To znamená, že se snížil ten práh, jak si potřebný pro útoky. Tady vidíme top 10, 10 eh, států, od, ze kterých pochází největší počet útoků. Eh, vrátím se ještě k problematice Číny a my často hovoříme o tom, že Čína je hlavním velkým zdrojem kybernetických útoků proti zbytku světa. A není překvapivým zjištěním, že Čína nebo Spojené státy mají tam významný podíl. A překvapivé to není proto, že prostě mají mnoho obyvatel a velký velkou penetraci. Ale když se podíváme nad tím, že eh, jsou tu tři státy Evropské unie, Německo, Itálie a Spojené království eh, představují také dohromady značné procento a mnoho kybernetického zločinu existuje mimo eh, Evropskou unii a my toho taky významné množství uvnitř. To je velmi důležité z hlediska statistik. Eh, nezákonné aktivity nenavádí k představě, že by ty útoky pocházely z těchto zemí. Spíš z toho vyplývá, že ty počítače v těchto zemích jsou posledním bodem, posledním výchozím bodem toho útoku. A pokud se ptáme, kde bydlí ti hekři, jedno z jak si, to, to, to, to, je, um, to, to jak si z toho nevyplývá. Eh, co se týče toho, co bylo prodáno online, a kolik to skutečně stojí, tak třeba mezi našimi útočníky jsou to finanční informace, zneužívání prostředků, kritické informace o kreditních kartách, e-mailových účtech, které jsou nejcennější a samozřejmě záleží na jejich užití. Eh, porušení bezpečnosti, k tomu dochází minimálně jednou týdně a mají zásadní dopad. V průměru si myslím, že je to 260 tisíc případů eh, zneužití Eh, identity nebo porušení ochrany identity eh, ze strany hackerů a je to daleko významnější než třeba eh, v rámci náhodných ztrát dat a podobně. Čili v podstatě jedna čtvrtina celkového počtu incidentů jsou útoky hm, které dohromady stojí asi 7 eh, miliard dolarů a každá ztráta identity znamená 100 až 150 eur ztráty a statistiky tady ukazují, že tyto informace nejsou nutně součástí infrastruktury. Eh, byla tady řeč o Estonsku, a o tom, k čemu tehdy došlo, musíme říci, že se čím dál častěji stává, že vlády a vládní infrastruktury jsou předmětem útoků a to, je, e, to vyvolává obavy z řady důvodů. Mnohé z nich mohou být zneužity pro politické napětí a e, v některých případech prostě proto, že vlády jsou držiteli duševního vlastnictví, které je hodnotné a také e, je Eh, jestliže eh, ten útočník vystupuje jako vládní orgán, má větší šanci, že uspěje a to je jev, který jsme začali výdat a budeme asi výdat čím dál častěji. Kritické infrastruktury také byly předmětem útoků. Mnoho lidí zaznamenali útok na Stuxnet, Eh, na, eh, proti jadernému zařízení v Iránu. A to, to byl jaksi významný signál. Eh, podstatné na tom bylo, že bylo možné mm, porušit kritickou infrastrukturu a to, že došlo k akci Stuxnet, to vlastně je, ukázalo, že se ukázalo, že tento útek měl fyzický dopad to znamená, že došlo k fyzické sabotáži toho zařízení. Já si myslím, že to je jaksi významná změna v tom vývoji a statistiky ukazují, že to bude pokračovat. Čili jaká je role soukromého sektoru? Jiní tady říkali, že kybernetickou kriminalitu nevyřeší jeden stát. Skutečnost je taková, že eh, ICT infrastruktura eh, je z v soukromých rukou a je nutná s kolektivní obrana, podobně jak je tomu třeba v přírodě. Soukromý sektor má zájem na vytváření bezpečnostní infrastruktury a na vývoji technologii, která e, bude jejich infrastrukturu chránit. A současně si musíme uvědomit, že bezpečnostní technologie nejsou jediným řešením. Je třeba e, aby se také zapojili lidé a další nástroje a je třeba mít eh, solidní regulační rámec a osobní odpovědnost. Souvisí to také tedy s tím uh, hodnocením rizik a, uh, a rizikovým apetitem, to znamená, do jaké míry jsme ochotni postupovat riziko uh, a, tedy, a to až do míry, kdy pak ne, nejsme schopni se chránit. Eh, jaké jsou návrhy? Eh, je eh, třeba, aby řešení byla realistická, co se týče možností, například co se týče úmluvy Rady Evropy na ochranu proti útokům tam si myslím, že stávající návrh komise Eh, je významným zlepšením, co se týče třeba zpřísnění trestů a definice různých oblastí, ale musíme říct, že ten stávající návrh prostě míří správným směrem. Ne všechny formy kybernetické kriminality musí být a budou pokryty. Eh, podstatné jsou například krádeže identity a podobně a celá řada eh, těch skutků je pokrytá již umluvou Rady Evropy Eh, se soustředěním třeba na krádeže osobních dat, duševního vlastnictví, jiná důvěrná data. A co se týče cloud computingu, otázka krádeže zdrojů, využívání cloud computingových zdrojů a procedurální aspekty, eh, které také pokrývá umluva Rady eh, Evropy. Děkuji vám za pozornost. Herz, vielen herzlichen Dank, Herr Kanzler. Děkuji, děkuji a budeme hned pokračovat s panem Valdemarem Grincinem a předáváme mu hned slovo. On se právě teď snaží zpřátelit s počítačem. Děkuji, děkuji vám, paní Holmajer. Já budu hovořit německy, protože je to moje mateřština. Já jsem již několik eh, let s členem Asociace německých bank a hned se vrhneme tedy na naší prezentaci. Prosím vás, mohli byste mi to nastavit takhle, děkuji. My jsme zaznamenali, zaznamenali vyšší počet útoků na eh, hodnotné, jaksi hospodářsky, ale i politicky hodnotné eh, instituce. Eh, například eh, trojské koně to je věc, která je nejvíce využívána při útocích na banky. Samozřejmě, že máme tady i eh, botnety. Botnety také slouží jako velmi důležitý nástroj pro všechny tyto útoky. Například jsme měli případ Sony tady v, podstatě se psala i paní eh, novinářka, zdali tady budou existovat nějaké standardy, tak například Sony eh, s Sony měl provozní systém, který jaksi nebyl dostatečně eh, zabezpečen. Například eh, případ RSA, oni, eh, oni v podstatě tehdy pracovali s Linuxy, tady také došlo jaksi k selhání lidského faktoru, například další DigiNotar, tady šlo také o Linuxový server, Eh, dále Anonymous, tak to všichni znáte, o tom se hodně psalo. To znamená, že tady šlo o útočníky, hackery, kteří uh, útočili na politicky důležité webové stránky a miner botnet. Takže to je v podstatě systém, který nemá, jak se není z Německa, ale útočí hlavně na německé eh, webové stránky. Většinou jde tedy o selhání lidského eh, faktoru a to i přes eh, jaksi všechna pravidla a kritéria, která jsou nastavena. Takže dále, tendence u kybernetických útoků, co se týče bankovního sektoru, tak všichni znáte jistě phishing, to znamená, že jde o prezentaci skrze falešné webové stránky a poté útok prostřednictvím trojských konňů. Tady nalevo ode mě v tuto chvíli eh, eh, máme v některých měsících 100 tisíc, někde ale i 500 tisíc trojských konňů, které, kteří vlastně útočí na německé banky, to znamená, že od 100 tisíc až po půl milionu. To jsou prostě ta reální skutečná čísla. E, tyto e, útoky samozřejmě se ještě neustále navyšují a rozmnožují i skrze smartfony. E, samozřejmě, že se tedy ten Eh, svět mění, i svět mobilů se mění a to tuto situaci také změní. Takže co se týče soukromých bank, tak samozřejmě, že my se neustále snažíme jaksi zlepšovat bezpečnostní systémy při eh, logování se do vaš, jaksi na webové stránky bank. Od roku 96 používáme digitální podpis, kterému v Německu říkáme HBCI. Kromě toho používáme různá bezpečnostní čísla, například TANy, různé čipové TANy, což je v podstatě nástroj, který například používá e, německá Postbank. Kromě toho teď se připravuje i fototan to znamená, že používáme eh, čipy na čipových kartách a to je věc, která, kterou, budeme používat, kterou budeme používat stále eh, častěji. Kromě toho je třeba zlepšovat eh, povědomí spotřebitelů Eh, to znamená, že budeme eh, provádět různé eh, kampaně a kromě toho budeme se snažit rozšiřovat informace. Takže my potřebujeme jaksi dobré čipy na čipových kartách a uvědomělé klienty. Dole nalevo vidíte best sign, to je v podstatě opět čip. V, napravo vidíte generátor tanových čísel, Nahoře vidíte Fototan, což je nástroj, který vyvinula eh, Commerzbank eh, ve spolupráci s, jednou, s jedním soukromým podnikem. Dále, eh, chci říci, že my opravdu vítáme tuto novou směrnici. My si myslíme, že to je dobrý druhý až třetí krok ke, ke zlepšení bezpečnosti, protože botnety představují opravdu velkou hrozbu pro eh, evropské občany a veřejné úřady a proto je třeba proti ním jaksi bojovat. Eh, kom, počítače zneužívají tyto botnety eh, pro transfer malvéru za účelem zloč, provedení zločinných eh, operací a proto je třeba v podstatě znát ty nástroje, které používají zločinci, tak abychom proti nim byli schopni efektivně bojovat. Nicméně, samozřejmě ne všechno je pouze technologie, ne všechno je pouze organizace, ale musíme také mít dobrý právní eh, základ, to znamená právní nástroje, to znamená, že potřebujeme tady organizační opatření a skrze tato eh, nová opatření se nám podařilo určitým způsobem, jak si eh, efektivněji bojovat proti tomuto zločinu. Potřebujeme také dobré IT struktury, potřebujeme E, potřebujeme samozřejmě bojovat proti takovým věc, věcem, jako je i dětská e, pornografie. To znamená, že různé takové věci, jako je dětská pornografie, internetové hry a další věci jsou využívány pro e, zločinné účely. A já se dostávám pomalu k závěru. Ještě jednou, prosím potřebujeme samozřejmě zajistit, aby ISP se s námi spolupracovali tak, abychom mohli eh, zamezovat a pronásledovat kriminální zločiny. Musíme se také snažit ve spolupráci s nimi těmto zločinům zabraňovat. Toto je velmi důležité. Potřebujeme také zrychlení a zlepšení policejní přeshraniční spolupráce. Toto je velmi zásadní. My samozřejmě eh, spolupracujeme ale velmi často poté ty postupy, které jsou využívány, nejsou jaksi stoprocentně eh, oficiální. A proto musíme začít budovat bezpečnostní infrastruktury na evropské úrovni, protože zatím ještě neexistuje žádný takový jaksi jednotný evropský systém. Musíme také podpořit úzkou mezinárodní spolupráci. Minimálně čtyři eh, členské státy plus USA, to znamená Nizozemsko, Spojené království, Německo a Francie již představili svou strategii a teď jde o to tyto strategie sjednotit a dále rozvinout. Myslím si, že tato směrnice se také zaměřuje na další věci, jako je například cloud computing a snaží se těmto škodlivým eh, jevům zamezovat. A to by bylo všechno. Děkuji. Děkuji vám za tento přehled a teď dojde opravdu k bleskové výměně počítačů. Výborně. Es ist der Versuch, mit einem fremden Laptop die Präsentation. Tady se snažíme v podstatě najít prezentaci na cizím počítači, což je velmi složité. I guess So, jetzt habe ich mir herzlich freuen, dass... Takže srdečně vítám Floriana Valtra, který nám jistě představí jiný pohled na tuto uh, skutečnost. Ano, já se pokusím vám podívat se na... Já, se, já, já vám vlastně představím perspektivu Hekra samotného. Tak, teď ale to vypadá, že to opravdu nefunguje, ty jsme úplně na konci. So. Very quickly, a few words about me. Kolik slov o mně. Já jsem profesionální hacker od roku 1999. Pracuji pro špičkové konzultační firmy, včetně eh, počítačové bezpečnosti, takže působím v oblasti počítačových systémů, vládních, finančních, podnikových. Znám vstupní kódy, loginy, eh, hesla, znám je, porušuje, dokážu se do nich nabourat. Takže několik obecných poznatků, o co jde v tomto problému. Zavíjáme se kybernetickou kriminalitou. Je to tak? Proč je kybernetická kriminalita na vzestupu, když všechny ostatní typy ustupují? Zamysleli jste se nad tím? Je to jednoduché, je to lehké, více zisku a méně rizika než kriminalita ve skutečném světě. Je jednodušší získat údaje z banky online než ze skutečné banky. A ze skutečné banky získáte 5 tisíc, možná 500 tisíc euro, ale za jeden večer z počítačové banky získáte několik milionů. Proto je kybernetická kriminalita tak významným problémem, který narůstá a který neklesá na rozdíl od kriminality v reálném světě. A proč je to tak jednoduché? A proč je to tak atraktivní? Protože se o to nikdo nestará. Prodejci prodávají krásný, drahý software, ale není bezpečný. Firmy, které ovládají systém jako DigiNotar, podepují, digi- podepisují digitální pasy a nedokážou se postarat o bezpečnost vlastních systémů. Dělají chyby, které jsou v učebnicích alespoň 10 let. Já, já tady mám na počítači digitální pas DG Notar bylo to Production Admin, to bylo jejich heslo. Nebyla to Linuxová krabička, která by byla nabourána, ale nebylo to vůbec nebylo to sestaveno podle obecně přijatých postupů v tomto oboru. To je ten základní problém. Takže jak řešit základní důvody tohoto problému? Je třeba mít záruky. Pokud postavíte auto a nebude fungovat bezpečnostní pád nebo brzdy, tak jak by měli, tak to bude výrobce stát mnoho peněz. Bude třeba svolat tyto vozy, opravit bezpečnostní pásy. Když prodáváte software, který nefunguje a má a bezpečnostní systém také nefunguje, jak by měl, co se stane? Nic se nestane. Software je poskytován bez záruky. Tak zní první věta veškerých licenčních dohod na software na světě. Proč výrobci softwaru prodávají software bez jakékoliv sebemenší záruky? Měli bychom to změnit. A proto přesouváme riziko. Finanční riziko je přesunuto na výrobce softwaru. A až, se, až jim sáhnete na peníze, tak se budou starat o kvalitu svých výrobků. A budou se snažit eliminovat 80 rizika, které stojí za počítačovou kriminalitou. Další problém, eh, málo pečlivý administrátoři sítí, jako u firmy DigiNotar, vytvoří jednou, jednou eh, heslo a nestarají se o jeho aktualizaci. Pokud se dostanete do eh, hlavního systému, tak se dostáváte do všech systémů v celé firmě. A to je velmi hloupé. A je to ještě o to hloupější, pokud takto pracujete s digitálními pasy. Moje osobní stránky jsou lépe chráněny než tyto stránky profesionální. A to není jenom tento případ. Je to tak obvyklé. Viděl jsem to u bank, u výrobců automobilu, u mezinárodních sítí pro finanční transakce. Je, je, jejich heslo bylo Root Secret 1, 2, 3, admin a podobně. A to je také součástí problému. Ale buďme trošku konkrétnější. Článek 3, 6. Já bych je prostě vypustil. Protože pokud někdo dokáže, že určitý systém není bezpečný, neměli bychom trestat toho, kdo to je schopen dokázat. Měli bychom trestat toho, kdo nám řekl, že ten systém je bezpečný, i když bezpečný není. Měli bychom potrestat prodejce, který prodává bezpečnostní systém, který nefunguje. Měli bychom potrestat administrátora, který byl ledabilý a dal si tam heslo 1, 2, 3, 4 a něco podobného. A ne lidi, kteří dokumentují a dokazují, že systémy jsou zranitelné. Článek 6 elektromagnetické emise. Přijímat elektromagnetické emise by nemělo být eh, trestné. Proč? Je to tak jednoduché. Pokud si všechny tajné dokumenty doma vyhodíte z balkónu, eh, vaše bankovní výpisy, cestovní pás eh, a někdo si to sebere, přečte si vaše datum narození a vaše číslo účtu, kdo by měl být potrestán? Ten, který si to přečetl na ulici, anebo ten, kdo to vyhodil z okna, vyhodil to z balkónu? Já myslím, že ten, kdo to vyházel z balkónu, by měl být potrestán. A ne, a ne ten, kdo si přečetl něco na papíru, který poletoval po ulici. Protože když to neuděláte, co se stane? Systémoví výrobci budou dál vyrábět systémy s elektromagnetickými emisemi a někdo je prostě bude přijímat. Všechno, co se může udělat, se nakonec udělá. A, všech, a všechny bezpečnostní problémy začínají větou, tohle by přece nikdo neudělal, ale nakonec to někdo udělá. Článek 7. Článek 7, to je úplná blbost, to můžete absolutně vypustit. Položte si dvě jednoduché otázky. Když ztratíte klíče od bytu, co uděláte? Udělat, schválíte zákon eh, takový, že bude trestné eh, použít vaše ztracené klíče, anebo si vyměníte zámek. Já bych si měnil zámek. Když si měníte zámek, tak je úplně jedno, kdo bude mít ztracené klíče od vašeho bytu. Protože stejně nic neot- ty klíče nic neotevřou. Takže za, když zareagujete správně, tak prostě ten zákon potřebovat nebudete. Zostřené tresty. Ano, máme přísnější tresty pro kybernetickou kriminalitu a další, další v této oblasti od eh, září loňského roku. A zaznamenali jsme měřitelný dopad na kybernetickou kriminalitu, je toho není méně? Není, je toho více. Tak proč je toho více? Zvýšili jsme tresty. Může to být tak, že by zvýšení trestů nepomohlo? Asi to tak bude. Článek 8. Zveřejnění informace o zranitelnosti to je opravdu důležité, protože pokud chceme chránit naše infrastruktury, naše systém, naše informace, musíme vědět, proti čemu se chrátíme. Pokud nevíme, proti čemu se máme chránit, tak je těžké se chránit. A je to ještě těžší, ne nemožné se chránit efektivně. Takže zakázat zveřejnění určitých informací o zranitelných stránkách v systému, v softwaru, nás činí méně bezpečnými. Každý, kdo má tyto informace, může posunovat věci v eh, digitální světě. A, jinak, a my nemáme vůbec představu o tom, že ta hrozba existuje. A protože o, tý, o té hrozbě nevíme, tak se nemůžeme před hrozbou chránit. A to je problém. Takže prosím, tento problém řešte. A když si ověříte určité zranitelné aspekty, tak už to nikdo nepo, se o to nikdo nepokusí. A když se 14-letý chlapec z Brazílie eh, pokusí dostat do e-mailového systému Evropské komise a podaří se mu to a nikdo se to nedozví, tak to je skutečný problém. Článek 9. To je to, o čem jsem už hovořil. Zvýšili jsme související tresty velmi významně a nevidíme žádný účinek. Takže proč bychom měli ty tresty zvyšovat, když to nepomáhá? Článek 10. Článek 10 je opravdu nejsměšnější článek v celém dokumentu. Všechno obrací vzhůru nohama. Můj návrh by byl úplně to vypuste. Odstavec 1. To by se mělo jmenovat anonymní odstavec. Protože jediný účel tohoto odstavce je, týká se přímo anonymů a hackerů jako takových. Druhý odstavec, dopad určitého útoku, a je tam řečeno, že zákon měl být tvrdší, pokud dopad útoku je velký, pokud dochází k velkým finančním ztrátám. Ale co definuje dopad útoku? Máme několika vrstevnatou obranu, všechno je odděleno a cílem je, aby útok měl co nejmenší dopad, aby byl co nejméně škodlivý. Co jen to jde. Takže pokud někdo takto u svého systému nepostupuje, protože je to jednodušší, protože je to levnější, tak nastane obrovská ztráta, obrovská škoda, pokud jenom zautočí na jeho systém. Takže útočník by měl být potrestán za ledabilost administrátora sítě. To se mi nezdá být dobrý nápad pokud administrátor něco zkazil, tak potrestejte administrátora, ale pokud administrátor neudělá nic špatně, tak potrestejte někoho jiného. To, to prostě z mého hlediska není rozumné. Třetí odstavec se týká odcizení identity, totožnosti. Klekte si otázku, proč dochází k stále narůstajícímu odcizování totožnosti. Je to stejné jako u kybernetické kriminality. Je to jednoduché, je to snadné a je to o mnoho méně riskantní než v reálném světě. A proč je to tak jednoduché? Protože existují stále větší databáze citlivých osobních údajů, které jsou ze zákona vytvářeny. Takže existují obrovské hromady soukromých údajů na internetu, obrovských databázích, zejména od prodejců, kteří chtějí znát hodnotu akcí, ale ne, nezajímá je hodnota vlastního zabezpečení. Pokud existuje databáze, kde jsou citlivé osobní údaje 500, 500 milionů evropských občanů, tak, to, tak se o to lidé nabourají, protože se nabouráte do jednoho systému a získáte informace o 500 milionech lidí. To je opravdu efektivní. To je obrovský zisk za poměrně málo práce. Je to mnohem jednodušší, než se nabourat do 20 další databází a získáte spoustu osobních údajů. Takže pokud nezarazíme obrovské ohrožení velkého množství osobních údajů, tak se nám nepodaří bojovat s odcizením totožnosti. Bude se to nadále rozvíjet pokud tyto systémy budou stále narůstat, tedy systém obsahující obrovské množství dat. A to je všechno. Děkuji vám za čas a pozornost. A máte otázky, tak prosím. V první řadě bych opravdu velmi srdečně poděkovala za tento trošičku provokativnější pohled na věc. Nicméně to je dobrý podnět k zamyšlení. Je třeba se na ty věci umět dívat z různých perspektiv a téma prevence nás musí opravdu eh, zajímat i ze strany tedy těch, kteří jsou za to zodpovědní. Nicméně já bych udělala takové malé srovnání. Eh, v příští budoucnosti nebo v budoucnosti budeme samozřejmě před soud eh, stále odvádět ty, kteří opravdu jak si byli strůjci toho zločinu, to znamená ti, kteří tu banku vykradli a ne toho, kdo byl zodpovědný za bezpečnost banky, ale ve chvíli, říká již eh, panelista, ve chvíli, kdy opravdu někdo ty peníze dostatečně v bance nezajistil a vyhodil ty peníze na ulici, no tak je musí být za to souzen on samozřejmě. Eh, samozřejmě, já eh, teď hovoří opět paní předsedkyně, já samozřejmě s vámi v tomto souhlasím. A teď se ptá paní předsedkyně, má, existují otázky nebo chcete se na něco zeptat, Kristiane? Eh, tentokrát budu hovořit německy. Já bych se rád vrátil k tomu základnímu principu, který považuje za velmi zajímavý, co se tedy týče té zodpovědnosti, jak jste o ní hovořil. To jsou eh, dva základní principy, o kterých jste hovořil. Ano, to znamená problém, který máme se softwarovým eh, průmyslem. Má vůbec eh, systémový průmysl zájem na systémové bezpečnosti? například ISP Bundeswehru, teď tady v podstatě je to dosti komické, protože my jsme investovali opravdu několik milionů do boje proti kybernetickému zločinu a potom dochází k něčemu takovému. Nicméně, co se týče eh, průmyslu, eh, se kterým jsme neustále konfrontováni, čili se hovoří o nadměrné regulaci, zdali tato nadměrná regulace neomezuje nebo nebrzdí rozvoj tohoto průmyslového obětví. Já mám dvě otázky. Všechny výsledky, které jsme doposavat získali v souvislosti s bezpečností, tak ti nám v podstatě vysílají to poselství, že v podstatě nejde eh, tak o tu bezpečnost, jako o otázku, zdali to všechno potřebujeme, zdali by nemělo tady dojít k nějaké základní redukci, což by tedy byl jediný možnost bezpečnosti. To znamená, že by se eh, snížila komplikovanost těchto softwarových systémů. Ale s tím se samozřejmě vzniká otázka, která možná může znít filozoficky, ale myslím si, že je to třeba vyjasnit. Ve chvíli, kdy hovoříme o kybernetické bezpečnosti, tak eh, ta má samozřejmě co dočiní s neustále s, eh, s více a více propojenější společností a zároveň eh, jaká, nebo jak jaký dopad to bude mít jaksi na vývoj tohoto bezpečnostního odvětví, protože jak si společnost se neustále více a více propojuje a na druhé straně máme tu bezpečnost. Například máte zařízení, které plní určité úkoly prostřednictvím software, softwarového systému, to znamená, že pracují opravdu s miliony údajů a 50% těch údajů vůbec není využíváno, zdali to není v podstatě, zdali to nejsou otevřené dveře pro možné útočníky. Já si chci vrátit k tomu původnímu nebo základnímu problému. Jde o to mít více bezpečnosti, anebo jde o to, že bezpečnost bude, určitou, bude představovat určitou překážku dalšímu rozvíjení se společnosti. Eh, bez větší bezpečnosti se nemůže společnost více eh, rozvíjet eh, kromě toho samozřejmě máte pravdu v tom, že eh, čím více ty systémy jsou komplexnější, tím méně bezpečné jsou. Toto je jaksi automatický vývoj. To znamená, že zjednodušení a jednodušší programy. Velmi často, když jde tedy o to, aby byla vysoká bezpečnost, tak v tom případě ty jednodušší systémy jsou lepším řešením. A co se týče nadměrné regulace, tak automobilový průmysl, výrobce automobilů v 60. 70. Eh, letech, když eh, se v podstatě zaváděla povinnost bezpečnostních pásů, tak v té době jí výrobci, je výrobci považovali za něco eh, zbytečného. Nicméně v tuto chvíli si všichni jsme vědomi a souhlasíme s tím, že to eh, bylo dobré opatření. A poté takové základní věci, jako například, že vyžadujete bezpečnostní pásy a chcete, aby tyto eh, bezpečnostní pásy fungovaly tak, jak fungovat mají, tak to si myslím, že to by byl opravdu dobrý začátek a dobrým prvním krokem. Abychom vyeliminovali botnety, tak eh, já si myslím, že bych v podstatě eh, všem uživatelům eh, Windows XP, včetně všech jaksi členů Evropského parlamentu, doporučil, aby si prostě dali, nebo já bych jim daroval nový, daleko bezpečnější systém. Ano, chcete k tomu ještě něco říct vy? Clearly the stuff that I... Já rozhodně jsou věci, ve kterých s předřečníkem souhlasím a jiné, kde nesouhlasím. Mám to potěšení, že e, jsem jediný tady v tomto panelu, kdo pracuje pro softwarovou firmu, takže já se pokusím na některé e, otázky reagovat. Je zjednodušení dobré z pohledu informační bezpečnosti? Rozhodně. Čím složitější software, tím je těžší jej chránit a tím pravděpodobnější je, že dojde k jeho napadení. Jak je lehké omezit zranitelnost? Odvětví pracuje, toto tisíce stran o osvědčené praxi a organizací, které se snaží řešit, jak snížit zranitelnost, jak školit zaměstnance, aby se omezili, omezila rizika útoku a jak řídit celý ten životní cyklus toho softwaru. Psaní softwaru je nadále nedokonalá věda. To znamená, že vždycky budou existovat oblasti, které budou vyžadovat další e, pokrok. A i když někdo napíše dokonalý software, tak tento pro, e, program může být jaksi ohrožen e, lidskou chybou, sociálním inženýrstvím. Ono je velmi těžké říci, opravte tohle, až bude všechno opravené, bude to fajn. Ale to není pravda. Já jsem hovořil o e, bezpečnostní technologii. I když budete mít ten nejlepší bezpečnostní software, když ho lidi nebudou dobře užívat nebo nebudou umět jak ho zapnout nebo aktualizovat, tak je stejně nebude chránit. A také ten příklad s auty se často používá. A já bych chtěl upozornit nebo varovat na zjednodušování v souvislosti s příkladem automobilu. Když se podíváme na auto, jakékoliv auto, auto je koncipované za určitých statických podmínek. Nedá se měnit kus auta, nemůžete mít půlku Ferrariho a půlku Fiata, je to prostě jedno kompletní auto. A když řídíte, když jedete na silnici, tak se předpokládá, že Eh, to přežijete a přesně tak se počítač eh, jak si upravuje pro zákazníka, dělají se na něm změny a ten počítač, jakmile se připojí online, je potom ohrožen útoky. Takže když může fungovat, jako eh, argument, že když může fungovat nějak auto, proč tak nemůže fungovat počítač, tak to je zjednodušující. Co se týče problematiky online, offline a bezpečnosti, já bych řekl toto. To, co my teď pozorujeme v online světě, je odraz offline světa. A já se obávám toho, že my bychom mohli chtít zjednodušovat věci, ale skutečnost je taková, že lidé chtějí technologie, budou vyhledávat technologie a budou ty technologie užívat bez ohledu na to, často špatně, protože třeba tomu dobře nerozumějí bez ohledu na bezpečnostní rizika. Takže z toho pohledu, a dobře na tom pracuje Enisa, je to spíš o vytvoření bezpečnostní kultury, eh, o mm, informování uživatelů a to především v souladu s tím, co bylo popisováno bezpečnost znamená také odpovědnost. Čili pokud lidé nebudou jaksi vychováváni k bezpečnému chování, tak to samozřejmě nic nevyřeší. Já bych se rád vrátil k tomu případu s auty. Každým rokem na německých silnicích umírá více jak 4 tisíce lidí. Možná, že za to nemůže auto, ale možná, že v podstatě nabízí způsoby, jakým eh, to auto eh, řídit. Myslím si, že kvůli softwaru neumírá ještě tolik lidí, jako eh, umírá na silnicích. No nevadí. O těch bezpečnějších provozních systémech Velmi často samozřejmě tyto provozní systémy jsou napadány, ale já se chci věnovat něčemu jinému, protože my eh, se nemůžeme již tolik propojovat. Kromě toho si musíme uvědomit, že co se týče softwarového vývoje, tak Evropská, eh, Evropa už nehraje vůbec žádnou roli samozřejmě, že nemůžeme, nebo tak jak můžeme se pokusit zakazovat například eh, různé databáze eh, anebo sociální sítě, ale mě se nikdo z, z Facebooku neptá, jaké údaje si může na svůj Facebook dát. Samozřejmě, že musí být posílená bezpečnost eh, my také v tom smyslu nebo v tom směru pracujeme. Auto jsou eh, stále bezpečnější a je důležitější, abychom si uvědomili, co chceme. Chceme být stále bezpečnější, nechceme být součástí současného trhu, anebo hold eh, budeme chtít hrát eh, roli na trhu a budeme postupovat jinak paní předsedkyně hovoří. Já bych chtěla říct, že nám nebude stačit, když řekneme, že budeme jednoduše eh, radostně pokračovat tak, jak jsme eh, činili doposavat, protože to se netýká samozřejmě pouze evropského trhu, to se týká samozřejmě i Spojených eh, států amerických, týká se to Číny a ten, kdo bude chtít mít další spotřebitele, tak jednoduše se bude, bude muset něco dělat a z toho důvodu se musíme ptát, zdali pro nás je důležitější, abychom eh, ten výrobek dostali na trh co nejrychleji, anebo zdali pro nás bude měřítkem i bezpečnost tohoto výrobku a jakým způsobem se s tímto budeme potýkat, tak já si myslím, že trestní právo je to ten poslední nástroj, který budeme využívat. E, nebude to jistě nástroj, který budeme používat proto, abychom lidi varovali před nebezpečím, před e, hrozbou, protože samozřejmě e, existují, existuje mnoho hrozeb, eh, na které nesmíme eh, zapomínat, ale možná, že bychom se měli zabývat tím, v jakých oblastech nebo jakým oblastem bychom se my jako poslanci tohoto parlamentu měli věnovat. Takže já se v tuto chvíli rozloučím s panelisty z druhého panelu a teď poprosím eh, panelisty z následujících panelů, z třetího a ze čtvrtého, aby k nám přišli. To znamená, že ty otázky začneme hned po té, co si vyslechneme všech následujících šest řečníků, tak abychom dodrželi aspoň trošičku ten předem stanovený časový harmonogram. Děkuji. So, ladies and gentlemen, um, this would be the third and fourth. Dámy a pánové, takže teď se budeme věnovat třetímu a čtvrtému panelu dnešního slyšení a já řeknu jenom něco k postoji Evropského parlamentu a poděkuji kolegům eh, paní Holmajer a také členům výboru ITRE, LIBE a dalších. Lisabonská smlouva pozměnila postoj Evropského parlamentu v souvislosti k jejich postoji k legislativním úkolům. I v souvislosti samozřejmě s kybernetickým zločinem, s bojem proti kybernetickému zločinu. Myslím si, že v Evropském parlamentu jsme o tom velmi často mluvili. Bylo to takové království zpravodojů vlastně. A tento postoj se v Evropském parlamentu mění a já opravdu velmi děkuji paní Holmajer Šájer za její skvělou spolupráci ve chvíli, kdy se zabýváme těm, těmito legislativními návrhy. Děkuji také mm, všem kolegům, kteří si této práce paní Holmajer velmi váží z výboru ITRE a dalších. Kybernetický zločin a bezpečnost eh, v IT sektoru, to je samozřejmě velmi obšírné téma samozřejmě ta otázka je, zdali bychom eh, chtěli Eh, prodlužovat mandát NISA, tady jde o tu Evropskou bezpečnostní agenturu a to samozřejmě nás vede k otázce, která je pro nás velmi důležitá. A tady jde o téma třetího panelu, to znamená interinstitucionální úkoly spolupráce mezi institucemi. Já, když jsem začínala v tomto Evropském parlamentu, tak já jsem se zabývala otázkou financování NISA. Já jsem se zabýval financováním Enisy. My jsme se tedy jak si zabývali tím, zdali Enisa by měla vůbec existovat, protože někteří stávali ten názor, že by to měly být členské státy, kteří by měli být zodpovědní za tuto oblast, za kybernetickou bezpečnost. Ne všichni si mysleli, že Evropská unie bude hrát nějakou důležitější roli v rámci této debaty. Nicméně ten postoj se, myslím, změnil to znamená, že i když ty operační eh, pravomoci necháváme na, členské, na členských státech, tak Evropská unie hraje určitou roli, minimálně eh, probíhají jednání na evropské eh, úrovni a teď jde v podstatě o to, jakým způsobem spolupracovat s členskými státy a jak zajistit spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem. Takže tady je velmi důležité, jak si zamyslet se nad tím, jaké jsou ty úkoly, výzvy a jakým problémům čelí tato interinstitucionální spolupráce. Já jsem velmi rád, že tu eh, s námi máme eh, mnoho odborníků. Je tu s námi pan Maris Abasi. Je to v podstatě Eh, člen Eurojustu z Francie, je tady pan Ben z Europolu a pan Steve Peirce, Peirce z Enisy. A pokud mi dovolíte, tak eh, bych navrhnul, abychom začali se zástupcem Enisa. A já bych rád začal s otázkou jak vy si představujete spolupráci, jakým problémům v tuto chvíli tato spolupráce čelí. Vy jste v podstatě byl zpravodajem toho, rámc, toho rámcového projektu Horizon 2020. To znamená, že tady jde v podstatě o program, který se zabývá bezpečnostní v IT eh, sektoru. A Jde samozřejmě o program, do něhož bude investováno, eh, do něhož bude třeba investovat čtvrt miliardu euro na, eh, v následujících několika letech. Dochází samozřejmě i k úzké spolupráci s příslušnou organizací ve Spojených státech amerických, co znamená, že na té horizontální úrovni v rámci Evropské komise a také na úrovni členských států a mezinárodních organizací. Jakým způsobem by tato spolupráce probíhala a na jaké úrovni? Máme různé příklady, máme dobré příklady, samozřejmě existuje potenciál zlepšení, takže bylo by velmi zajímavé eh, vyslechnout si odpověď na tuto otázku od zástupce ENISA, to znamená, kde existuje ten potenciál zlepšení, mohl byste uvést nějaké osvědčené postupy nebo dobré příklady? Um, Dobrá, děkuji. Velice oceňuji, že jsem dostal příležitost se tady zúčastnit a já bych tedy začal otázkou, jaký je rozdíl mezi kybernetickou bezpečností a starou dobrou bezpečnostní informací před 20 lety. Já neočekávám odpověď teď, ale řeknu vám, co si myslím. Kybernetická bezpečnost je otázka perspektivy. Když hovoříme o, o e, kybernetické bezpečnosti, máme na mysli bezpečnost informací z světového pohledu. Je to třeba bezpečnost informací malého podniku. A kybernetická bezpečnost se týká především spolupráce. A já bych vás dnes chtěl přesvědčit o tom, co, čím se zabývá Enisa, její hlavní poslání, totiž je vytvářet a podporovat silnou kulturu informační bezpečnosti v Evropě. Čili to, o čem já dnes budu hovořit, jsou spíš e, způsoby, jak se snažíme naplnit naše poslání. My jsme mladá agentura založená v roce 2004, máme pouze 60 pracovníků, kteří tedy tím pádem musí svým způsobem pracovat. Je to expertní centrum, někdy to zní trochu pompézně, ale samozřejmě to znamená, že máme jaksi za prvé ten expertní tým v agentuře a my skutečně pracujeme tak, že využíváme experty z členských zemí, děláme, máme týmy, kteří se zabývají jednotlivými projekty, jsou to experti tedy z členských zemí, a, e, kteří řeší přeshraniční problémy. Podporujeme komisi a členské státy ve všech oblastech s tím širokým mandátem a e, vyměňujeme si informace také se soukromým a veřejným sektorem. Co se týče členských eh, států, jeden z významných cílů je výměna zkušeností mezi členskými státy navzájem. Eh, samozřejmě eh, je tu teda věci, které jsme se naučili z našich vlastních projektů, ale my hlavně podporujeme členské státy ve výměně osvědčených praxí a zkušeností mezi sebou navzájem. The... Já se domnívám, že když fungujeme tímto způsobem a podporujeme vztahy mezi členskými státy, tak vlastně eh, vytváříme přístup, eh, který není omezený jenom na těch 60 pracovníků a využíváme vlastně všechny expertní zkušenosti z celého společenství. To, o co se snažíme po posledních, řekněme, pět let, eh, v roce 2008 jsme byli organizace, která byla zaměřená tedy především na vlastní in, i, e, aktivity v oblasti kritických infrastruktur. A v dnešní době jsme spíš zaměřeni na změnu na, na trhu a zabýváme se tedy dopady. Jeden z, jedna z našich hlavních témat e, činností je, že se snažíme být více přítomní v členských státech tam, kde ty problémy jsou a snažíme se řešit praktické problémy členských států eh, na eh, denní bázi. A toto umožňuje potom v krátké době eh, zajišťovat dostatečnou jaksi, mobilitu a řešení. Takže tady vidíte Eh, jak trvale cestujeme do, do dalších zemí, mluvíme s lidmi, dáváme je dohromady na všech úrovních. To je jaksi jádro naší činnosti. Samozřejmě také spolupracujeme s institucemi Evropské unie, to je významná část naší práce. Musíme eh, se prvé se ujistit o tom, že to, co Enisa dělá, má přidanou hodnotu a to konzultujeme s hlavními evropskými institucemi a mnoho času trávíme tím, že se snažíme naší aktivitu a praxi jaksi mm, eh, uvádět do souladu s jednotlivými eh, prioritami eh, v jednotlivých DG, DG INSO, Enterprise, DG Just a podobně. Spolupracujeme v oblasti e RC Eh, spolu podporujeme novou, eh, nový institucionální CERT a také eh, norma, organizaci cen skupiny ISO SC27 co se týče soukromého sektoru, jeden z účastníků to tady říkal, soukromý sektor je velmi důležitý, protože většina počítačů je v soukromých rukou, takže máme kontakty se soukromým sektorem a e, pravidelně se setkáváme se zástupci odvětví, abychom se ujistili, že ta řešení jsou ekonomicky životoschopná a dále pak v rámci partnerství soukromého veřejného sektoru pracujeme na různých projektech zaměřených na odolnost a podobně hlavní poselství, eh, jak si eh, dát to společenství dohromady, eh, ono je ano, mezi jednotlivými členskými státy existují poměrně značné bariéry a teď máme Lisabonskou smlouvu, která otevírá dveře více dialogu a v některých případech víme, že vlastně děláme stejnou práci, která probíhá v jiných oblastech v rámci toho společenství. Je to neekonomické a je třeba se tomu vyhnout. Teď velmi stručně, já vím, že mám jenom 10 minut, tak tady to je první eh, panevropské eh, cvičení, je to velice uh, užitečné, je to součást akčního plánu z března 2009 a bylo realizováno v listopadu 2010. Eh, jednalo se o eh, cvičení, které se zapojilo malý počet členských států, eh, ale bylo zaměřeno na všech 27 plus všechny země EFTA. Jednalo se o vybudování čeho si, co, do čeho se zapojí všichni. A co jsme zkoumali? Zkoumali jsme jednoduché věci, a i když zkoumáme jednoduché věci, tak, to, tak získáváme jaksi překvapivé odpovědi. Takže jsme zkoumali, zda členské státy mají e, informace o tom, když dojde k útoku, na koho se obrátit. Nebo jak dobře chápete e, rozhodnutí, pravomoc a mandát toho, kdo rozhoduje o určitých věcech. A konečně, jaké komunikační kanály používáte pro výměnu dat? Všechny členské státy se zapojily, byli tam účastníci z ministerstev, regulačních orgánů, CIIP a dalších subjektů, 70 organizací, 150 expertů. A já myslím, že celkový závěr je, že to bylo velmi užitečné a že to byl dobrý krok směrem k nějakému panevropskému plánu kontinuity, ale um, ideál je využít takováto cvičení k vytvoření společných politik, které by umožnily přeshraniční plán zjištění, jaká byla zjištění. My to máme na webových stránkách, kde je všechno volně k dispozici, takže se tam na to podívejte, je to velmi zajímavý materiál pro všechny skupiny, včetně soukromého sektoru. Eh, ta, ta zjištění se týkají plánování a struktur, budování důvěry, porozumění, kontaktních míst a celou řadu doporučení. Takže nyní jsme připraveni na první společné cvičení EU-USA eh, společně s komisařkou Krus. Eh, máme na to pouze 6 měsíců je, a jsme přesvědčeni, že toto cvičení bude také velice užitečné a přinese zajímavé výsledky pro členské státy. A závěrem já bych chtěl hlavně říci, že ENIS jako hlavní předmět činnosti ENISA je usnadňovat dialog mezi členskými státy, mezi Evropskou unii a členskými státy a mezi soukromým a veřejným sektorem. Jsme přesvědčeni, že jsme v ideální pozici pro to, abychom pomáhali členským státům v vytváření jaksi informační sítí a můžeme také pomáhat subjektům z odvětví po, po, řešit jejich problémy. Já jsem se eh, soustředil na téma tohoto zasedání. Máme určitá koment, určité komentáře ke směrnici, pokud na to bude čas. Jsme přesvědčeni, že ta směrnice je krokem správným směrem a reaguje na většinu potřeb. Máme akorát k tomu pár poznámek. Za prvé, eh, že je třeba, aby to bralo v úvahu vývoj, technologický vývoj a musíme mít na paměti, že existují různé vrstvy softwaru, komunikační, virtualizace, potom aplikace a musíme brát v úvahu, že je třeba monitorovat ty různé vrstvy a musíme jasně vědět, co očekáváme. Eh, souhlasíme se zpřísněním trestů a přeměřenosti, ale musíme být opatrní na e, třeba počty botů v botnetu. Není dobrý ukazatel toho, e, jaký to může mít dopad. Takže to by... Některé definice možná by mohly být více upřesněné, jako je třeba přístup, zadržení, jsou tam některé mm, definice, které se velmi těžko dají aplikovat bylo by užitečné vědět, jaká úroveň přístupu může být eh, legálně implementovaná, protože si myslíme, že eh, za, za, eh, to záleží na úrovních. Maximální čas pro reakci, to nám připadá trochu vágní formulace a vy pravděpodobně chcete standardizovat to, tu dobu eh, pro všechny členské státy a potom v článku 15 by se dalo možná uvažovat o tom, že by Enisa taky měla být příjemcem dat, pokud Enisa už nyní dostává oznámení o porušení bezpečnosti, eh, ke kterým dochází a takže tolik asi z mé strany. Jo, děkuji. So the next speaker would come... Dalším řečníkem je zástupcem Eurojustu. Já vím, že vy vedete tým odborníků, kteří se zabývají právě zločinem na internetu a pro nás by bylo velmi uh, zajímavé vyslechnout si váš názor, protože my neustále hovoříme o tom, jak je důležitá spolupráce mezi členskými státy a institucemi. Takže jak vy se k tomu stavíte? To znamená, že máme tady e, legislativní návrh a poté ta spolupráce, ta spojitost mezi tím, jak vy se na to díváte. Zdravím vás všechny, budu hovořit francouzsky. Jak si všimnete, takže poděkuji členům výboru Libe, poslancům, paní Holmajer, za pozvání. Je důležité dnes eh, podtrhnout, že máte před sebou soudce. Já jsem bývalý vyšetřující soudce a mé stanovisko tedy bude stanovisko soudní spolupráce. A to, co jsem zatím slyšel, je velmi zajímavé, protože tak vzdálené práce státních zástupců a soudců v terénu. Takže stručný popis naší práce v Eurojustu. Jak my řešíme trestné činy v oblasti kybernetické kriminality a jak bychom na to mohli reagovat díky směrnici, ale také na základě jiných projektů, jako je středisko kybernetické kriminality. Co dělá Eurojust? Já vím, že dobře znáte Eurojust, ale přesto připomenu, že jde o orgán justiční spolupráce, kde jsou pouze soudci a státní zástupci. A my řešíme trestné činy, celou dobu. A nejdůležitější je snažit se bojovat proti organizovanému zločinu v několika členských státech. V rámci Eurojustu jsme se organizovali na základě pracovních skupin, které se snaží zdůraznit některé složité právní aspekty. Máme finančně ekonomický tým, v rámci Eurojustu, já jsem jeho předsedou. A jedním z cílů tohoto týmu je boj s kybernetickou kriminalitou. První věc je u tohoto týmu, že soudci, kteří tvoří tento tým a kteří jednají o kybernetické kriminalitě, jsou většinou specializovaní. K tomu se krátce vrátím. My v rámci Eurojustu a ve vztahu k soudcům, a vy hovoříte technicky, vyslechneme Europol, v Europolu už jsou také technici, odborníci, tak soudci nejsou odborníky v této oblasti, vůbec ne. Takže jak, jaké je složení Eurojustu? Je tu tedy finančně ekonomický tým a soudci, kteří se snaží pomoci soudcům a prokurátorům v celé Evropské unii vyšetřit eh, závažné případy. My jsme byli nedávno pověřeni zřešit eh, útok na velmi důležité veřejné internetové stránky, který byl několik dnů zmrazen. Byl napaden a nebylo možné tedy tento, tyto internetové stránky provozovat. A když se na nás obrátili v Eurojustu, pro mě bylo důležité jednat o této záležitosti v rámci našeho týmu. Protože francouzský soudce, který se na nás obrátil, vychází z policejních informací. Nemá hluboké znalosti o tom, jak vypadají specifické technické aspekty. Já jsem slyšel zástupce Chalsu, který vysvětloval, že vlastně bankovní pracovníci jsou odpovědní, ale než vlastně je možné pochopit tuto spoluodpovědnost, tak soudci musí chápat, o čem hovoří a čím se zabývají. Takže my se v Eurojustu snažíme tuto problematiku promítnout a to se týká tedy skutečně nabourání na internetové stránky, tedy řešit, co je to botnet a jak je možné ze dvou východních zemí, tedy Ruské federace a další země, zautočit na internetové stránky ve Francii, takže to předpokládalo určitou didaktickou práci vůči soudci, který možná to zní jako, stránka, jako ztráta času, ale je to nezbytné pro pochopení celé věci. Tedy organizace v rámci Eurojustu, která má pomáhat eh, soudcům a prokurátorům se přiblížit k těmto trestním činům, které jsou velmi složité. O jaké typy se trestné činnosti se jedná? Jeden z členů panu vysvětlil, že existují různé seznamy trestných činů v oblasti počítačové kriminality. Mohli bychom ten seznam rozšířit a skutečně zde existuje problém definic. To je pravda. Soudci ve Francii, v Itálii, v Německu a Švédsku se neschodnou na tom, co tvoří kybernetický útok. Pokud je neschoda o podstatě trestného činu, tak je těžké se shodnout na koordinaci, protože vše, co navazuje, kdo je, kdo je příslušný, který soud, o jaký trestný čin se jedná, jaký trest se předpokládá. Jde o méně závažný trestný čin, jde o přestupek, jde o závažný trestný čin, jaká je promlčecí lhuta. Tedy celá řada trestných činů by mohla být ještě delší, protože se jedná o velmi složité trestné činy a hovoříme o tom také v kontextu směrnice a jejího návrhu článku 3 a 4. Pokud je o statistické údaje, chci vám jenom říci, že v Eurojustu v minulém roce, v roce 2010, jsme zahájili 32 případů v oblasti kybernetické kriminality. A v letošním roce je ten počet téměř stejný. Otázka, kterou kladu, je následující. Můžeme si myslet, že pouze 32 případů se vyskytuje v 27 členských státech? 32 věcí v celém roce a proto je za každou cenu třeba lépe vysvětlovat, jak je možné koordinovat naši činnost, tedy 32 případů v roce 2010. I když v letošním roce to možná o něco naroste. Chci také říci, a to je také velmi důležité, že subjekty boje proti kybernetické kriminalitě pracují na třech úrovních. Na první úrovni soudci a policisté, na druhé úrovni instituce jako Eurojust nebo Europol, kteří pracují společně. A třetí úroveň, to je vlastně svět mimo Evropskou unii. Je možné spolupracovat, je možné společně jít ku předu ale pokud máte spolupracovat s dalšími zeměmi, jsme nutni se spolehnout na mezinárodní nástroje. Hovořili jsme o Budapečské úmluvě z roku 2001. Je třeba dnes říci, kolik států ratifikovalo tuto úmluvu. Velmi málo. Takže tu máme skutečný problém. Pokud eh, opustíte Evropskou unii, tak neexistuje nutně právní základ pro spolupráci. Co se týče hackingu ve Francii, sledujeme ruskou stopu a je jasné, že když se budeme snažit spolupracovat, velmi obtížně získáváme tuto spolupráci. Na jaké potíže narážíme? V rámci Eurojustu a v naší snaze útočit na tyto trestné činy. První obtíž informace pomáhat soudcům se lépe vzdělávat. Je něco uvedeno ve směrnici na toto téma? Není. Druhá věc, výměna informací. Je něco ve směrnici na toto téma? Ano. Ano, směrnice předpokládá um, zlepšení výměny informací. A hovoří se zde o kontaktních místech. Já chci upozornit Evropský parlament na to, že již Existuje řada kontaktních míst, Evropská komise to ví a bylo by třeba zajistit, aby tato kontaktní místa z minulosti byla stejná jako ta, která mají vzniknout. Je třeba je zúrazňovat, protože velmi často e, Varšovský soud nebo soud v Římě, případně Londýnský soud, v první řadě se spojí s kontaktním místem a zjistí, zda mu může poskytnout informace. A dvě poslední potíže. První se týká rychlosti spáchání těchto trestných činů. Vyžaduje to velmi rychlou reakci. Kontaktní místo je důležité, ale je třeba také předpokládat eh, pružnější pravidla pokud jde o příslušnost jednotlivých soudů. A poslední problém, to je problém tedy třetích zemí, o kterých jsem již hovořil. V závěru tedy směnice tak, jak je předložena, je výhodná v tom, že má obecnou platnost. Mě zapomněl, že to je směnice a nikoli nařízení, je tedy globální. Měla by být posílena jako kontaktní místa určení osob, které budou v tomto směru efektivní možná i problematika třetích zemí. A pokud jde o vytvoření střediska pro počítačovou kriminalitu, tak tam je, je to předmětem slyšení skupiny RAND, která se snaží takové, vytvořit toto středisko a my doufáme, že toto středisko umožní především lepší odbornou přípravu soudců. Děkuji. Um, Já jsem vám opravdu velmi vděčný. Myslím si, že to byla opravdu velmi dobrá myšlenka, kterou měla paní Holmajer, když pozvala zástupce Eurojustu je také velmi zajímavé podívat se na pohled eh, státního zastupitelství a na jeho rozměr. A stejně jak jste vy správně řekl, v podstatě jde tady o případy, kterým čelíme ve všech členských státech. A teď možná bychom se přenesli k dalšímu eh, řečníkovi, což je paní Baines z Europolu. Já jsem v rámci přípravy na tento panel si přečetl informace o tom, že se uvažuje uh, o možné spolupráci s evropskými občany, tak abychom jednodušeji v podstatě mohli vůbec zjistit, že tak, k takovýmto činům dochází. To znamená, že jednou otázkou je samozřejmě definice tohoto zločinu a druhou dimenzí je to, co může občan Evropské unie s tím to problémem udělat, jak reagovat ve chvíli, kdy se stal předmětem takovéhoto zločinu. To znamená, že já jsem velmi rád, že si v tuto chvíli eh, vyslechneme eh, samozřejmě i názor zástupce Europolu. Thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen. Eh, dobré odpoledne. Především chci poděkovat výboru Libe a paní Holmajer, že pozvala eh, eh, Europol zúčastnit se dnes naše pozice, co se týče tohoto slošení, i e, směrnice je, že to skutečně přichází včas nejenom vzhledem k nárůstu hrozeb vůči informačním systémům a obecně kybernetické kriminality, ale vzhledem k, potřebě koordinované reakce e, v Evropské unii. Ti z vás, kteří nejsou důvěrně seznámeni s Europol. Je to centra, centrum pro eh, expertní eh, eh expertízu v oblasti trestního řízení a eh, máme zajišťujeme podporu eh, v vyšetřovacích forenzních eh, metodách na místě, že zabýváme se přeshraničními otázkami a současně sloužíme jako informační pomoc, informujeme cílové skupiny, zajišťujeme vhled do eh, kriminálních skupin, eh, analýzou eh, jaksi hrozeb a máme jedinečnou síť 140 styčných eh, důstojníků v Evropské unii a ve třetích zemích, která bude ještě posílena řadou specializovaných odborníků na eh, kybernetickou eh, kriminalitu, s, mám na mysli třeba z FBI a dalších. V loňském roce Europol publikovala e, studie o kybernetické kriminalice e, OKTA. Jedná se o klíčovou roli botnetů v kybernetickém kriminalitě, která značně zvyšuje její ziskovost a umožňuje také eh, veliké rozsáhlé útoky na informační systémy. Naše doporučení je, že by mělo být hlavní prioritou um, um, zaměřit se na tuto problematiku, tak jak je to uvedeno ve stávajícím návrhu. Eh, stejné nástroje pro kybernetickou kriminalitu jsou často využívány pro celou řadu dalších oblastí a rozlišení mezi jednotlivými typy aktivit usnadňovaných na internetu je podstatně širší eh, a, jak to, jak to, eh, a je potřeba, aby členské státy i jednotlivé orgány Evropské unie více spolupracovaly. Aktivní partnerství je významnou prioritou a současně to znamená vytváření úzkých pracovních vztahů s agenturami Evropské unie. Já uvedu pár konkrétních příkladů spolupráce. Třeba co se týče justiční spolupráce, Europol a Eurojust přirozeně spolupracují velmi úzce. Eurojust je členem nejenom eh, AVF Cyborg eh, zaměřenou na kybernetickou kriminalitu, ale je také členem eh, pracovní skupiny eh, Task Force zaměřené na kybernetickou kriminalitu a je také členem skupiny pro vzdělávání v oblasti kybernetické kriminality. Obě agentury spolupracují přímo na operativních a strategických otázkách a vytváření kapacit v Evropské unii. Většina našich operačních případů se týká konkrétních případů, v kterém máme velmi detailní informace. Já bych uvedla pár příkladů z toho širšího prostředí kybernetické eh, kriminality. Jedná se především o vyšetřování koordinované ze strany Eurojustu eh, ohledně eh, emisních obchodních systémů. Tady je analýza informací poskytnutých Europolu v, ohledně identifikace peněžních toků a analýza chování zločinné vědeckých organizací jaksi velice důležitým výstupem. Dále pak projekt koordinace i malling což eh, eh, je eh, vlastně převádění kybernetických prostředků eh, získaných kybernetickou eh, zločinností a změněnou eh, na skutečnou hotovost, je to zaměřené tedy na specifické trestné činy. Naše spolupráce s ENISA je teprve nedávná, ale přesto velmi důležitá Europol a ENISA spolu eh, hostí pracovní skupinu v Praze, která má za cíl podpořit vztahy mezi eh, eh, organičnými v trestním řízení v členských zemích a Eh, těmi eh, týmy zaměřenými na rychlou reakci v oblasti počítačové eh, k zločinnosti. Zaměřujeme se spolu s ENISA na analýzy odolnosti systému a zkoumáme další možnosti spolupráce, včetně společných zpráv o hrozbách a rizicích a opatřeních proti nim. Když se podíváme dále do budoucnosti, eh, návrh vytvoření Evropského centra pro boj s kriminalitou, kybernetickou kriminalitou v roce 2013 je eh, významným krokem a Europol také eh, aspiruje na to, aby se hrávala roli v rámci vyšetřovací práce tohoto centra a bude spolupracovat se s dalšími agenturami Eh, například budou existovat úzké vztahy mezi tím Evropským centrem a vznikajícím EU CERT, eh, což je eh, Centrum rychlé reakce na kybernetické útoky. Co se týče penalizace nebo sankcí na produkci, prodej, v zařízení mm, na páchání kybernetické kriminality eh, a ze zpřísnění trestů eh, v této oblasti vítáme. Eh, jedná se o zavedení právního zadržení pachatelů a zařízení na páchání trestné činnosti, zřízení centra, které bude fungovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a bude poskytovat podporu. To je také velice aktuální. Co se týče statistických dat o útocích, Europol skromně navrhuje, aby se uvažovalo o tom, zda to eh, má se týkat všech takových útoků nebo jenom útoků takzvaně závažných. Ehm, Vzhledem k tomu stávajícímu návrhu členské státy by měly sami určit, co je, představuje závažné škody podle místní legislativy a to potom by vedlo k nekonzistentnosti v, po, v poskytování zpráv o příslušných útocích. Konečně pro vaši informaci bych chtěla upozornit na projekt, který se nyní připravuje a jedná se o eh, eh, stream, eh, okamžité informování o kybernetických útocích ze strany členských států na adresu Europolu a dalších institucí a to si myslíme, že by si zasloužilo zmínku v návrhu legislativy. Děkuji za vaši pozornost. Much, Děkuji. V tuto chvíli mám určité připomínky. E, já samozřejmě vím, že máme tady určité časové omezení, to znamená, že je třeba se dohodnout na postupu. To znamená, že budeme muset něco obětovat. Já tady nemusím mít žádné závěrečné připomínky, nechám to na naše dvě e, dámy a myslím si, že bychom měli následující půl hodinu opravdu věnovat následujícím řečníkům dalšího panelu Vím, že když k nám přicházejí na návštěvu odborníci a musí samozřejmě vyjádřit své myšlenky v průběhu deseti minut, tak to je samozřejmě velmi těžké a nikdy to nefunguje. Takže já si myslím, že bychom se měli tedy nebo měli bychom si uvědomit, že všechno, co tady bude řečeno, všechny ty informace budou samozřejmě předány naší pracovní skupině, která se zabývá kybernetickým zločinem a všem příslušným eh, zpravodajům ve chvíli, kdybychom jaksi neměli dostatečné, dostatečné množství času na tu debatu, tak eh, prosím nás nemějte eh, žádný strach. Ten čas jsme investovali správně a já doufám, že s tím souhlasíte, že tedy ten čas investujeme eh, tím způsobem, že dáme slovo eh, námi pozvaným odborníkům. A to nás samozřejmě přivádí k dalšímu panelistovi. Samozřejmě, že ochrana osobních údajů nebo ochrana údajů je zásadní prioritou pro Evropský parlament že tady hovoříme o instituci, která je velmi podporována Evropským parlamentem a jsem velmi rád, že je tu s námi Peter Hastings z EDPS a e, jsem rád, že se teď budeme bavit teď více o ochraně údajů, dostaneme se blíže k evropským občanům. Máte slovo. Děkuji, já velmi vítám toto slyšení o kyber kybernetické kriminalitě a chci vám poděkovat za pozvání hovořit o ochraně údajů a právní jistotě. Velmi dlouho poje, pojem cyberspace, kybernetický prostor, představoval velmi vzdálenou realitu a možná to bylo tak vymyšleno, aby to evokovalo volný prostor. Ale víme, že to už není daleko. Kybernetická kriminalita a počítačové útoky na informační systémy mohou mít značný dopad na reálný svět. Avšak eh, zásadní právní principy by se měly také vztahovat na kybernetický prostor, tak jak fungují v reálném světě. A v tomto směru existuje prostor pro zlepšení a to se vztahuje jak na koncept eh, trestné činnosti, tak na boj a prevenci kriminality. V současnosti neexistuje globální právní nástroj Evropské unie, který by upravoval všechny aspekty boje proti kybernetické kriminalitě. Rozhodnutí Rady z roku 2005 číslo 222 pouze pokrývá harmonizaci definic některých trestných činů v oblasti kybernetické kriminality. Není globální v počtu trestných činů a řeší a neřeší ani způsob boje, ani ochranu osobních údajů. V současnosti existuje tedy mozaika o konkrétních eh, nařízení a pravidel a pouze obecný rámec, který se vztahuje na datové toky mezi členskými státy, ale v postlisabonské době došlo k velkému stimulu, pokud jde o smlouvu o fungování Evropské unie a charta základních práv zde také je aplikovatelná. Tedy dojde k přehodnocení směrnice o ochraně osobních údajů. A globální přístup, tedy zahrnující všechny oblasti politiky Evropské unie, včetně to, co bylo dříve třetím pilíři policie a spravedlnost, to bude tedy zahrnuto. Potřebujeme více efektivity. Jak už jsem řekl, mělo by být jasné, že není na čase znovu vynalézat ochranu osobních údajů. Ta již existuje a je uznána jako základní právo v Lisabonské smlouvě. Místo toho by měla být věnována značná pozornost tomu, aby ochrana osobních dát byla efektivnější v praxi. To znamená větší soustředění na implementaci a vynucování zásad ochrany osobních údajů a na plnění práv eh, sub, subjektu osobních údajů. A otázka soukromí a odpovědnosti také jasně vysvítá. To se týká udržitelnějšího a inkluzivnějšího kybernetického prostoru. Celá řada příkladů ukázala dnes odpoledne, že je prostor pro zepšení. Také jsme viděli, že dlouhodobé programy Evropské unie, jako je digitální agenda a stogomský program, poskytují větší význam boji proti počítačové kriminalitě. Současná směrnice je krokem vpřed. Není to velký krok, ale je to krok vítaný. A je jasné z vysvětlujícího memoranda, že kombinace nelegislativních kroků s cílenou aktualizací rámcového rámcové směrnice je koncipována, aby poskytla velké výsledky, ale tyto dílčí kroky jsou vítány. Mezitím uvedu stávající, to, že stávající zákony platí, aby kybernetický prostor nebyl divokým západem, ani aby to nevzniklo prostředí velkého bratra. Vyjádřím se k obojímu budu číst z Charty základních práv sdělení, že každý má právo na úctu k vlastnímu soukromí a rodinnému životu, na vlastní komunikace. Každý má právo na ochranu osobních údajů. Tyto údaje musí být zpracovány spravedlivě pro konkrétní účely a na základě souhlasu dotčené osoby nebo na základě jiného zákonného legitimního důvodu. Každý má právo na přístup k údajům, které byly schromážděny ohledně jeho osoby a má právo na opravu. A dodržování těchto pravidel bude předmětem kontroly nezávislého úřadu. To se týká také boje proti počítačové kriminalitě. Kromě toho současná směnce ochraně osobních údajů má významnou úlohu v prevenci kybernetické kriminality, protože inspektoři osobních dat musí analyzovat rizika a přímo příslušné bezpečnostní kroky. Když se podíváme na právní jistotu v širším slova smyslu, existuje celá řada legislativních nástrojů, které jsou používány v boji proti kybernetické kriminalitě. Je to umluva, takzvaná Budupešská umluva, která byla ratifikována 15 z 27 členských států, což není příliš pozoruhodné. A aktualizovaná směrnice o soukromí také má ustanovení o porušení předpisů o osobních datech, důvěrnosti komunikace. Směrnice o uchovávání osobních údajů byla velmi kritizována a národní legislativa v členských státech existuje a máme také nástroje po spolupráci, které vznikly v oblasti justiční a policejní spolupráce na základě kapitol 4 a 5 smlouvy o fungování Evropské unie. A tyto aktivity se vztahují také na kybernetickou kriminalitu. Kromě toho tu existují další aktivity. Akční plán na ochranu kritické informační infrastruktury, Spolupráce mezi CERTy, ENISA byla zmíněna, Europol a Eurojust, Evropské fórum členských států, které má významnou úlohu a konečně na seznamu mám také Evropské veřejné a soukromé partnerství pro odolnost. Bude třeba také zefektivnit tyto kroky v kontextu celé řady použitelných nástrojů. Pracovní skupina pro policii a spravnost poskytla určité základní směry pro uplatnění úmluvy o kybernetické kriminalitě. Zajistit některé, některé ustanovení ustanovení smlouvy, aby tedy nebyla příliš široce používána a to se stane zejména na novou směrnici. Definice kategorie dat, která mají být shromážďována, by měla být přiměřená a mělo by se to vždy týkat tedy oprávněnosti použití těchto dat. Ustanovení o zmražení dat a o uchovávání dat by měly plývat ze směrnice z roku 2006-24. A závěrem mám pět obecnějších poznámek. Úspěch v boji proti kybernetické kriminalitě nevyžaduje trvalý a systematický dohled uživatelů internetu. Musíme také zabránit situaci, kdyby takový dohled byl ponechán poskytovatelům internetového přístupu a dalším poskytovatelům na základě os, osvíceného vlastního zájmu, protože existuje svoboda komunikovat a vyjadřovat se. Systematické sledování uživatelů je samo o sobě jasným porušením za některých eh, základních právních principů a není možné jej tedy přijmout. Měli bychom tedy pouze zajistit cílená opatření, přiměřená a opatřená veškerými přiměřenými pojistkami. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. Děkuji, milý Pítře Hastingsi. Opravdu děkuji za tento skvělý přehled. Vidím, že náš kolega pan Abasi již musí odcházet a já jsem velmi ráda, že tu s námi dneska je paní profesorka doktorka Maria Kajafa eh, z Univerzity Aristoteles z Tesalonik. Je to opravdu velmi uznávaná paní profesorka trestního práva. Je také členkou mezinárodní skupiny profesorů trestního práva a je také spolu autorkou eh, dokumentu pro společnou eh, politiku Evropské unie v oblasti trestního práva. A v tuto chvíli jí předávám slovo. Děkuji, paní Holmajer, a já vám samozřejmě velmi děkuji za vaše velmi milé pozvání a za možnost strávit s vámi dnešní odpoledne. Uh, mě, já se zaměřuji na směrnici, která se e, týká hlavního, hlavní koncepce změn této směrnice, to znamená hlavní zásady Evropského trestního práva po Lisabonské smlouvě. Podle manifesta e, Evropské politiky v trestním právu, tak tato otázka se týká v podstatě toho, že trestní právo se musí přizpůsobit vyšším standardům demokratizace a právního státu. Tohoto dosáhneme pouze pokud budeme vycházet z hlavních principů demokracie a právního státu. A proto já také vycházím z hodnocení návrhu komise. Co se týče této navrhované směrnice, tak ta vyžaduje od členských států, aby doplnila dva další doplňkové typy jednání. To znamená, že jde o, počítačové e, zločiny a jde také o prodej nástrojů, které umožňují takovéto zločinné e, taktiky. Když se podíváme na to, co již pokrývá toto rámcové rozhodnutí, tak tady v podstatě jde o to ještě jde o zlepšení eh, aplikovatelných trestů. Jde tady o postupy a eh, toto manifesto mimo jiné eh, navrhuje nebo předkládá možnosti legálních změn Toto rámcové rozhodnutí tedy již eh, obsahuje zásadní principy, ale tato směrnice tyto principy ještě rozšiřuje. Nicméně neuznává Eh, diskreční pravomoci členských států. To znamená, že, se tady, že tady dochází k porušování bezpečnostních principů. Ve chvíli, kdy členské státy budou stanovovat určitá omezení, tak to je třeba vnímat jako ultima ratio princip. To znamená jako eh, princip, který lze aplikovat pouze jaksi v tom nejzaším případě. Uh, Nicméně eh, musíme si uvědomit, že jaksi, nevymiz, eh, jaksi neomezená kriminalizace tady není tím správným řešením. V tuto chvíli máme tady před sebou návrh rady a ten znovu hovoří o nelegálním přístupu k informačním systémům tady se také hovoří o nelegálním zásahu do systému a, do, a o nelegálním přístupu k údajům. Co se týče těchto nových ustanovení, a co se týče tedy nelegálního zásahu do neveřejných eh, údojů, tak to je tady poprvé, kdy úmluva Evropské rady v podstatě eh, trestá pouze takovýto zásah ve chvíli, kdy vycházel jaksi z nelegálního úmyslu. Nicméně, Tady jediná, jediné potenciální omezení v tomto návrhu rady eh, je to, že vylučuje eh, zločiny malého měřítka nebo malé zločiny. A z toho důvodu tady dochází jaksi k nejednoznačnosti. A měli bychom si uvědomit, že ten institucionální rámec, který zavedla Lisabonská smlouva, stanovuje také povinnosti zajistit nebo stanovit minimální eh, kritéria pro různé druhy zločinnosti, které mají zjednodušit implementaci těchto rozhodnutí do národního práva. A proto tady potřebujeme opravdu daleko eh, jasnější a konkrétnější definice, protože tady eh, v rámci Evropské unie je pro nás velmi důležitý článek 7, protože tady jde v podstatě o kriminalizaci prodeje jakéhokoliv nástroje, včetně programu, který nebo jehož hlavním úmyslem je provedení nějakého počítačového zločinu. A tady vidíme jasný rozdíl mezi tímto ustanovením a článkem 6 úmluvy Rady Evropy. V tomto ustanovení máme jaksi něco, co vymezuje, vymezuje jaksi pří, přístup nebo def, definuje tento zločin zcela jinak. To znamená, že tady neexistují ta omezení, která máme v návrhu e, rady. Bylo velmi těžké dojít ke schodě v, v souvislosti s článkem 7. Ještě dvě, dva prvky, které jsou velmi důležité. V první řadě členské státy musí musí trestat zločiny, které mají co dočení s přípravou potenciálních zločinů. Je třeba také trestat pokus, můžete prosím vás hovořit trošičku pomaleji, protože pro tlumočníky je to opravdu velmi složité. Vy jste samozřejmě velmi přesná, to je velmi dobré. Já se jenom snažím jak si neplítat vaším časem, ale budu se snažit hovořit trošičku pomaleji. Členské státy musí trestat všechny pokusy a to bez výjimky. To znamená všechno to, jak je definováno jak návrhem rozhodnutí, tak také úmluvou Rady Evropy. Takže tady jsme opět u rozsahu toho co v rámci článku 7 je vnímáno jako pokus. To samozřejmě vychází i ze současného návrhu rámcového rozhodnutí. Tato navrhovaná směrnice obsahuje i specifické věty. V tuto chvíli vidíme tady zásadní rozdíly v porovnání s tím existujícím rámcovým rozhodnutím. Podle této směrnice členské státy musí zajistit, aby jakýkoliv přístupek nebo porušení, to znamená dokonce i přípravná aktivita, musí být potrestána. Může být potrestána i e, vlastně uvězněním na dva roky. Je třeba tady samozřejmě také aplikovat princip e, proporcionality. To znamená, že tady to povede k velmi neflexibilním rozhodnutím a rozsudkům a dochází tady k opravdu zcela zásadnímu rozdílu v porovnání s tou umluvou. To znamená, eh, ten princip proporcionality je daleko lépe řešen v ustanovení eh, rámcového rozhodnutí eh, Rady Evropy. To znamená, že členské státy se musí řídit vážností tohoto přestupku nebo zločinu. A vidíme, že tou tendencí v tuto chvíli je e, uvalovat daleko přísnější tresty, které jsou v rámci diskreční pravomoci členských států. To stejné také, o tom stejnému hovoří článek 10 navrhované směrnice, to znamená, že hovoří o těch, e, o těch kritériích, která je třeba zohlednit zohledňovat. To znamená, že tady máme eh, přísnější eh, tresty, máme tady maximální trest pětiletého odnětí svobody a to včetně přípravných aktivit oba dva návrhy samozřejmě se setkaly s odporem, to znamená, že je třeba tady opravdu eh, stanovit jasné pokyny, aby to všechno se nezablokovalo. Takže v první řadě je třeba eh, vyloučit ty přípravné aktivity, a je třeba také restrukturalizovat nebo jinak eh, definovat ty přitěžující okolnosti. Tato analýza pravidel eh, kriminalizace útoků na informační systémy, tak jak figuruje v navržené směrnici, vede k závěru eh, v následujících aspektech. Eh, v preambuli hm, vidíme aktuální skutečné příčiny přijetí tohoto dokumentu. Jedná se o boj s organizovaným zločinem a terorismem a e, to v kontextu organizovaného zločinu. Co toto vyžaduje? Stačí e, zvláštní ustanovení zaměřené na tyto skutky, na rozdíl od obecného rozšíření trestního práva. Na druhou stranu návrh směrnice, aspoň v původním znění, ani ne, ne, ne, jak si nechrání základní práva a nerespektuje ani principy unijního práva. E, definice obsažená v návrhu neodpovídá e, požadavku lex certa e, a dva eh, relevantní příklady eh, z případů jaksi takzvaného, eh, jaksi dobře známého i případu zásahu, kdy pro malé, malé mm, případy přečiny by měly být vyloučeny z toho této kriminalizace a jak zajistit přiměřenost, jestliže členské státy nemají žádné Mm, mantinely pro eh, vlastní diskreci. A v neposlední řadě široká kriminalizace přípravy, jako třeba vytváření nástrojů umožňující trestnou činnost. Problém je, že navržená směrnice také zakazuje přístroje, které nejsou sami původně koncipovány pro uh, útočení na informační systémy. A vzhledem k vzdálenosti mezi uh, těmito skutky a uh, těmi eh, výrobou těch přístrojů a vlastním úpad, eh, útokem eh, je toto jaksi mm, poměrně těžko postižitelné a neexistuje prostor pro omezení zvláště pak v případě útoků pocházejících ze území mimo Unie. Je proto nutné podpořit návrh komis, rady a doplnit jej Eh, o principy ultima ratio, jakož o principu legalnosti, eh, přiměřenosti a respektovat konzistentnost s vnitřními právními řády. Nutné korekce by měly obsahovat termíny jako nezákonné zabavování, technické prostředky a eh, méně závažné případy mm, z, z, přitěžující okolnosti drastické, je třeba drasticky zúžit rozsah článku 7, ne jej zcela vypustit. A v příloze své prezentace která vám bude distribuována, je, sesta, je seznam specifických doporučení ke e, pozměnění navržené směrnice. Myslím si, že to je skutečně velice významný počin a e, jedině e, takto základní principy trestního práva poslouží k tomu a Evropská unie bude moci takto realizovat své deklarované cíle a tak, aby lidé byli jaksi v jádru toho zájmu a lidé se dívají na Evropský parlament a Evropský parlament eh, jaksi jim musí za to skládat účty. Děkuji. Děkuji milá paní profesorko eh, Kajafo. Vy jste opravdu expresní rychlostí se snažila eh, nám předat všechny důležité informace a já se opravdu těším ještě na to, co vyjde z, vaší, z vašeho setkání s našimi zpravodaji, protože eh, samozřejmě ještě musíme jednat s našimi zpravodaji a já vám v tuto chvíli opravdu velmi děkuji. My jsme opravdu poprosili všechny tlumočníky, jestli by mohli eh, zůstat s námi ještě 10 minut. Eh, ta práce vaše byla dnes opravdu skoro neuvěřitelná, protože to tempo většiny řečníků bylo opravdu neuvěřitelné, takže my opravdu děkujeme všem eh, tlumočníkům za to, že nám ještě věnují několik minut a za jejich dnešní výkon. IDR byla založena v roce 2002, jde v podstatě o občanskou, občanské združení, které se snaží, které se snaží chránit eh, občanský prostor a také občany jako takové. Máte v tuto chvíli slovo. Pokusím se eh, udělat tu prezentaci co nejrychleji, aniž by se z toho tlumočníci museli nutně zbláznit. Takže já přeskočím eh, celý úvod, protože mnoho toho, co jsem chtěl říct, si už tady zaznělo o té přílišné kriminalizaci a při, přílišné ochraně a tak dále. A chtěl bych říci, že toto je jedna z nejlepších témat, na kterých jsem pracoval, co se týče tedy sdělení komise, e, co se týče tempa a, a dopadu, pozitivních dopadů. Chtěl bych se zaměřit na jediný bod a ten tady zmínila paní Holmajer, Eh, v předchozí diskuzi. Týká se to útoků eh, organizovaných eh, jednotlivými státy a sloužící těmto státům. Evropská unie se věnuje legitimnosti, konzistentnosti a mm, ochrany a bohužel se setkáváme s rozporem v této oblasti a to bych se pokusil ilustrovat. Když uh, eh, hovoříme o útocích na informační systémy, tak si to představujeme jako útok proti jednomu, z jedné, jednoho státu proti druhému státu. Uh, jenže tady dochází k nárůstu případů eh, v rámci fungování internetu, kdy eh, Stuxnet jsou používány pro eh, eh, například přeshraniční ehm, trestní řízení a e, například e, často nedochází k využití e, teoretické působnosti prostřednictvím internetu, ale to se změní prostřednictvím IP a kojka. V Spojené státy sobě a soukromým firmám často dávají pravomoc zneschopnit určitá data, která se nacházejí mimo jejich jurisdikci. A ve Spojených státech tyto akce eh, nejsou, jak si op, se neopírají o žádné právo ani o žádnou směrnici a e, proto a, a ne, e, proto Spojené státy některé dokumenty nechtějí ratifikovat. E, jedná se tedy často o ochranu e, systémů, třeba daňových systémů Spojených států a podobně a to vyvolává e, právní nejistotu pro evropské občany a podnikatele a hrozí jim, že mohou být naštěni z trestné činnosti. Jeden příklad z minulého roku, kdy Mood.com byla odpojena eh, americkými orgány eh, údajně pod záminkou, že se jednalo o dětskou pornografii, ale při té příležitosti bylo 84 tisíc ne- nevinných webových stránek uh, odpojeno a hm, Evropský parlament reagoval na to. V červnu loňského roce bylo přijato usnesení s tím, že vlády mají chránit eh, integritu eh, systému prostřednictvím takových nástrojů, které budou eh, přiměřené a Rada Evropy a výbor ministrů podpořil tento přístup před třemi týdny, kdy ženské státy mají podporovat in integritu a otevřenost internetu. Spravodaj pan Wagner Eh, v roce 2009 britský občan žijící ve Španělsku měl několik uh, eh, firm zaměřených na cestování na Kubu a celá jeho webová prezentace najednou zmizela. Evropská eh, firma, která nemá žádné aktivity ve Spojených státech, nemá nic společného se Spojenými státy a nechce tam podnikat, se najednou odstla eh, na černé listině ze strany Spojených států a tyto webové stránky, ta firma se najednou odstla bez webových stránek, bez internetu a podobně. Nedávno Spojené státy také eh, eh, obvinili jednu španělskou firmu z eh, porušení několika zákonů s tím, že, eh, že jak Španělé uvedli, to bylo naprosto neoprávněné. Eh, například eh, americké celní migrační orgány například říkají, že všechny internetové adresy, které e, mají koncovku .com a .net, že spadají do e, kompetence Spojených států. E, čili integrita internetu je podkopávána právě takovými to aktivitami. Další instituce myslíte, že další instituce toto nečiní? Není tomu tak. Evropská komise a rada neprotestovali proti těmto útokům, naopak je s nadšením vítali. Eh, komise akceptovala návrh eh, USA o vytvoření americko-evropského projektu, který měl za cíl se za, jaksi zabývat ve třetích zemích eh, podobnými aktivitami, kdy v podstatě by se jednalo o jakési kobercové bombardování poskytovatelů internetu v, ve třetích zemích. První návrh eh, bylo v, ve sdělení komise k stokdolmskému programu, to odmítlo švédské předsednictví. Za španělského předsednictví to bylo předloženo znovu a nakonec to ministři zahraničí EU přijali v roce 2009. Tento návrh specificky e, uvádí e, odpojování e, internetových adres, které se nachází mimo Evropu a mimo evropské právo a to mohou mohou být považovány za trestné činy podle této směrnice. Čili Evropská unie současně si sama uzurpuje právo Eh, působit mimo svoji eh, jurisdikci a, jak si eh, uplatňovat tresty pro subjekty jiných zemí. V rámci cloud computingu je pro Evropský parlament důležité a obnovit důvěru v systémy a jejich bezpečnost a pokud tyto principy nebudou obnoveny, je nebezpečí, že globální internet bude, nebo jeho bez, jistota bude narušena, právní jistota a bude eh, hrozit, že vlastní poskytovatelé internetu nebo vlastní vlády nebo další v eh, vlastní firmy mohou jaksi být eh, takto mm, vlastně mm, poškozovány. Kromě toho, co tady zaznělo v minulosti ohledně té směrnice, tak jak v tuto chvíli vypadá, jedná se o ochranu informačních infrastruktur, což ovšem není možné, protože jestliže oni, jestliže budeme říkat, že všechno, co oni dělají, je špatně a co děláme my, je dobře eh, a, a mm, děkuji za pozornost. V tuto chvíli bych velmi ráda poděkovala všem těm, kteří sedí tady nahoře, kteří vydrželi až do konce i se svými referen, referáty a že se snaží opravdu co nejvíce zlepšit tento návrh směrnice ten. Já bych byla opravdu všem panelistům velmi vděčná, kdyby nám mohli dát k dispozici jejich eh, písemné přednášky. Částečně už jste tak učinili, tak abychom se na to mohli ještě opravdu jednou pečlivě podívat. A poté bych byla velmi ráda, kdybyste byli tak laskaví a kdybyste nám tady byli e, i do budoucnosti e, k dispozici jako partneři, já jsem si jistá, že, by se e, na vás, že se na vás budeme obracet my i naši zpravodajové a e, já vám tedy ještě jednou všem děkuji. Ta debata byla opravdu velmi zajímavá. Děkuji všem, kteří opravdu vydrželi až do samého konce. E, bylo vás hodně. Děkuji také všem e, tlumočníkům za to, že opravdu to vydrželi. Vidíte, dokonce vám panelisté i tleskají. Myslím si, že váš výkon byl opravdu skvělý. Hezký večer vám všem.